Mes chers collègues. Drazí kolegové, takže já znovu zahajuji jednání a bez dalších průtahů začínáme slyšením na téma hospodářských ztrát dopravních společností způsobených posílenými hraničními kontrolami. Takže náš výbor se rozhodl, že dnes organizuje veřejné slyšení na toto téma. Cílem tohoto slyšení je přeskoumat tyto ztráty a tyto eh, rostoucí náklady, jimž čelí eh, přepravci eh, v důsledku striktnějších hraničních kontrol, jak to řešit z hlediska plánování, z hlediska možných prodlev dodání hm, zakázek a také z hlediska souladu s platnou legislativou o pravidlech řízení, pravidlech e, odpočinku. Máme tu mezi námi čtyři odborníky, čtyři experty, které vítám v našem středu, na našem výboru. A e, doufáme, že nám pomůžete objasnit různé aspekty této otázky, zejména pokud jde o e, ekonomické dopady na šengenské dohody a tak dále. Pan Vansan Oziu vy jste v čele um, ekonomického um, oddělení France Strategy a dále eh, aspekt kontrol na hranicích eh, v šengenském prostoru z perspektivy vnitřního trhu, a to zejména silniční doprava. To je pan Vermeš. Vítejte, jste výzkumníkem v oblasti eh, dopravy a mobility z Leven, z Lovaně Dále budeme eh, řešit eh, s Markem Větem eh, různé problémy ze strany zaměstnavatelů. Ehm, vy jste šéf Unie doprav, přepravců mezinárodní silniční dopravy. A nesmíme zapomenout také na problém pracujících v dopravě, na to, jaký to na ně může být dopad. A e, o tom bude hovořit paní Kristi, Kristina Tilling, která ovšem se zatím nedostavila, takže vy jste tu místo ní? A pak se obrátíme na vás, na komise. Dnes vás tady zastupuje paní Dulgerová. A budeme um, tedy brát v potaz různé úvahy a kontexty, které um, budeme moci od vás vzít potaz. Takže budete mít každý po 10 minutách a přísně budu sledovat řečnic, řečnický čas, abychom měli čas na rozprávu, na otázky, odpovědi protože určitě je otázek um, nespočet. Takové jsou tu nějaké změny na poslední chvíli. A pane Osiu, protože jste gentleman, tak necháme eh, jako první promluvit ženu. Takže paní Dulgerová, máte slovo na 10 minut. Uh, Dovolte mi, abych se představila. Jsem tady, tady zástupce Evropské komise. Jmenuji se Rulgorová a zabývám se především zprávou hranice Schengenem. Děkuji panu paní předsedkyně za to, že zorganizovala dnešní slyšení a že na něj pozvala i generální ředitelství Homs Evropské komise. Budu velmi stručná. Jak eh, pravděpodobně víte, rekordní počty uprchlíků a nelegálních migrantů, kteří se do Evropské unie dostali v roce 2005, přiměli několik členských států, abych řekla úplně, úplně přesně sedm, eh, aby opět zavedli eh, kontroly na vnitřních hranicích. Schengenská legislativa to tedy Eh, umožňuje v případě, že tedy eh, dojde eh, k závažnému ohrožení vnitřní bezpečnosti. Může to trvat až 6 měsíců a v případě nějakých mimořádných událostí, například klimatické konference v Paříži nebo Evropského fotbalového společenství, mistrovství, mohou tedy ty kontroly trvat dva měsíce. A nebo v případě, že je tedy vyžadována nějaká bezprostřední akce, například po teroristických útocích. Kromě toho šengenský kodex, kromě jednostranných zavedení kontrol ze strany členských států, umožňuje eh, přijmout koordinovaný přístup na eh, evropské úrovni, pokud jde o dočasné kontroly, které mohou trvat až dva roky. Já se nyní budu tedy soustředit pouze na kontroly, které jsou tedy při, eh, zavedeny v rámci toho koordinovaného přístupu EU. Bezprecedentní příliv uprchlíků v roce 2015 Eh, vedl k tomu, že se objevily určité nedostatky v ochraně hranic ze strany Řecka. To vedlo k mimořádným událostem, tak jak je to zakotveno v šengenské legislativě a proto tedy byla přijata kontrola hranic. Musíme říci, že tato eh, Toto rozhodnutí tedy bylo opřeno o šengenskou cestovní mapu eh, Zároveň je tu tedy možnost vrátit se k opětovnému běžnému fungování šengenského prostoru, jakmile to bude možné. Eh, opírá se to o doporučení Rady z 12. května loňského roku, které se týkalo pěti šengenských států Rakouska, Německa, Dánska, eh, Norska eh, a Švédska a Týkalo se pouze části hranic, ne všech hranic. Platilo to šest měsíců Kontroly, které byly v souladu s tímto doporučením prováděny, byly chápány jako mož- poslední možnost, byly omezeny co do oblasti působnosti a časového rozmezí na to nezbytně nutné. V tuto chvíli už není důvod takové e, kontroly tedy provádět. Kromě toho bylo potřeba tedy komisi informovat o tom, e, jaké jsou výsledky zprávy z členských států ukázaly, že mm, nedocházelo k velkým zdržením na těchto hranicích v důsledku kontrol. Komise celou situaci během šesti měsíců kontrolovala a dospěli jsme k tomu, že se dosáhlo pokroku. Nicméně vzhledem k tomu, že i nadále eh, trvaly mimořádné události. V listopadu se tedy domluvilo, že se opět eh, ta lhuta prodlouží na tři měsíce a členské státy budou mít zapovinnost eh, analyzovat, jestli není možné alternativním způsobem dosáhnout stejných důsledků. To znamená, že toto prodloužení trvalo do února letošního roku. Komise monitorovala komi- eh, situaci eh, na základě a také členské zprávy podali, české státy podali svoje zprávy. Nicméně podmínky pro to, abychom se vrátili bě, k běžnému fungování šengenského systému zatím nejsou zaručeny. To znamená, že do, došlo k druhému prodloužení koordinovaného přístupu EU, který je opět přísnější než ten předešlý. Je tu jednoznačný závazek odůvodnit to, proč nejsou přijata alternativní opatření a je potřeba předkládat zprávu nejen komisi, ale také radě, aby to bylo ještě transparentnější. Já jsem se vám snažila ukázat to, že ty kontroly, které probíhají od konce roku 2015, vlastně probíhají v rámci stávající platné legislativy a vše je průběžně monitorováno. Je samozřejmé, že takovéto kontroly eh, narušily volný pohyb osob zboží a můj kolega vám následně podrobně představí náklady, které s tím podle našeho názoru byly spjaty, ale ráda bych ještě jednou zdůraznila, že ty současné kontroly na hranicích se týkají pouze určitých úseků v určitých členských státech, netýkají se celého šengenského prostoru, nejsou systematické nej- a ve světle zpráv, které jsme dostali a na základě i jiných informací, které se k nám dostaly, je dopad těchto kontrol eh, co možná nejmenší, dopad na volný pohyb osob a zboží. Ty kontroly jsou dočasné povahy a domníváme se, že se zblížíme k normální situaci, kdy tedy budeme schopni zrušit všechny pohraniční kontroly a obnovit běžné fungování šengenského prostoru. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, Děkuji vám za tento projev, paní Dolgerová. A nyní dám slovo um, DG, zástupci DG MOVE, to je Rolf Diemer, který vede jednotku pro ekonomickou analýzu a zlepšení regulace. A i vy máte uh, tento stejný čas, a který můžete celý využít. Uh, Děkuji. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Podobně jako kolegové z eh, DG Home i eh, my v DGMu eh, vítáme, že tu řešíme tyto potenciální dopady znovu obnovení kontrol v šengenské oblasti. Je to velice důležitá okolnost. Samozřejmě, že šengenská zóna je klíčová, protože jde o mobility, mobilitu pro 470 eh, eh, milionů občanů. Jde o včasnost tohoto kroku a o to, aby eh, fungoval hladce tento pohyb. To představuje asi 3 tisíce miliard eur, 3 triliony eur a 7 uh, eh, miliard tun, tun uh, objemu zboží. Kolega z DG, ho, kolegyně z DG Home právě vysvětlila um, tu situaci s částečným obnovením hranic a z hlediska dopravního z naší perspektivy je důležité, abychom měli koordinovaný celoevropský přístup k takovým kontrolám. Tak si možná zopakovat, že momentálně máme hraniční kontroly v pěti státech a to je jenom v částech těchto hranic. Komise potřebuje za úměrné, omezené v rozsahu, v místě a v čase ale DG Move i tak monitoruje bedlivě situaci, pokud jde o potenciální dopady na dopravu. Zatím s ohledem na eh, omezený počet těchto kontrol jsme udrželi jen mm, malé množství stížností ohledně negativních dopadů těchto kontrol. A i tyto stížnosti vychází z toho, že ty kontroly jsou lokalizované, závislé na čase. Z toho můžeme dospět k závěru, že zatím nejsou um, v podstatě žádné závažné dopady na situaci. Ale když se podíváme na uh, rok 2015 a 16, tak se hovořilo o všeobecnějším obnovení hraničních kontrol, ať, ať školiv dočasném. Některé členské státy tak učinily. No a do, v dopravním um, odvětví by se rozmohla obava, že by tento trend mohl pokračovat a co to by pak mohlo negativně ovlivnit eh, dopravu jako takovou. A proto jsme eh, v komisi se snažili kvantifikovat potenciální ekonomické dopady eh, takového obnovení kontrol v šengenské zóně. Vy jste viděli výsledky v té cestovní mapě zpátky k Schengenu. V, tom, v, tém, v té předpovědi eh, Evropské komise z jara 2016 eh, tam to bylo ještě podrobněji ale jsou to prostě určité hypotetické výpočty založené na diskuzích z loňského roku. Zároveň znovu ukazují důležitost, kterou připisujeme funkční eh, šengenské oblasti. Takže jak jsme k tomu přistoupili? Snažili jsme se kvantifikovat přímé náklady Čili přímý náklad hraničních kontrol. Přistupovali jsme k tomu z té perspektivy, že chceme tedy určito, stanovit určitou hodnotu toho času, to znamená, jsou tu určité prodlevy a jakou hodnotu dáme těmto prodlevám. Představuje to určitý standardizovaný koeficient. Například nákladní silniční doprava spoždění 30 až minut až 2 hodiny, náklad 55 eur za hodinu. To vyplývá z odhadu, které nám dalo odvětví samotné. Tato čísla můžeme potom vynásobit počtem eh, provedených operací v šengenské zóně 57 milionů a tím pak eh, si můžete představit, eh, o jaké částky se řádově jedná u eh, cestujících, tam jsme či, očekávali um, spožení 7,5 až 30 minut a na to jsme dali eh, nákladový koeficient ze stávajících studií, že existují studie, které se snaží vyjádřit uh, nějak měnově ohodnotit tu čekací dobu. Další prvek byly dodatečné administrativní a fiskální náklady znovu eh, obnovení hranic si sebou nese určité náklady, eh, správní náklady. Tady jsme používali standardní nákladový model, který komise vždy používá při posouzení dopadu a na to ještě náklady celních zpráv, v pří, které existovaly když, v době, kdy ještě byly hranice. Samozřejmě, že Eh, to platí pouze s určitými výhradami, ale myslíme si, že by to pochopitelně ovlivnilo obchod cestující, omezila by se doprava, omezil by se, omezil by se uh, objem obchodu a tím pádem ekonomika. Kontrola uh, dokladů cestovních to má uh, opět další náklady, um, které nelze zanedbávat zvláště v nákladním eh, sektoru. Vidíme určité dopady na konkurenceschopnost, protože ta, ten čas té eh, dopravy je důležitým aspektem eh, ziskovosti dopravního sektoru, kde jsou malé a střední podniky zejména. Takže jaké, jakékoliv spoždění, které budou mít dopad na další náklady, budou mít bezprostřední dopady, a protože říkáme, že tyto firmy jsou páteří eh, ekonomiky, tak oni mají většinou velmi omezenou marži a musí potom ty náklady buď eh, předat eh, na eh, zákazníka a e, nebo to jde prostě na úkor jejich ziskovosti. Takže pokud jde o čísla, tak přímé náklady představují zhruba 18 miliard eur ročně v nejhorším případě. To se dá potom rozdělit 7,5 na silniční nákladní dopravu, sedm, dalších 7,5 na železniční a pak 5,5 eh, na eh, cestující a zbytek pro členské státy. To je víceméně v souladu také s, s tím, co nám sdělují některé externí výzkumné instituty, další a další studie. I studie parlamentu. I když ty přístupy byly různé, někdy to byla více ekonometrická analýza, někdy se jednalo spíš o modelování nebo jiné zdroje. Ale tak či onak se vždy dospívá k obdobným výsledkům. Proto se domníváme, že to dodává určitou důvěryhodnost eh, celkovému výsledku. Externí studie nad rámec komise udělali ještě jednu věc, a to, že se snažili nějakým způsobem posoudit i nepřímé náklady. Nepřímé náklady, které pak vyplývají v jaksi v druhém kole z těch prvních přímých nákladů. To jsou dopady na HDP, na mezievropský obchod, změnu mobility. Je jasné, že to může mít dopady na eh, možnosti, které mají cestující a dopravci. A kromě toho se může spustit ještě domi, dominový efekt politické povahy. To se daleko hůř eh, vyčísluje, jak jistě chápete je k tomu potřeba mnohem víc různých předběžných předpokladů. A společnou charakteristikou těchto studií je to, že, se to, že tyto studie eh, se snaží nějakým způsobem vykonstruovat a kvantifikovat ty efekty eh, jaksi obráceně. Eh, to znamená, vychází z, z toho vlastně jaké by to bylo bez eh, Schengenu a jaký, jaký by byl náklad, kdyby znovu ehm, eh, Schengen uh, přestával fungovat, jaké by to mělo celkové dopady na evropskou ekonomiku. Objem obchodu by klesl pochopitelně. Související náklady by vzrostly, no a logicky to vás asi nepřekvapí, ale i tak je to důležité. Členské státy které jsou nejvíc zapojeny do tohoto obchodu, utrpí nejvíc. My jsme také hm, provedli určité modely, máme k tomu čísla. Kumulativní negativní dopady jsou až 0,5 HDP pro eurozónu, což není rozhodně zanedbatelné. Pokud jde o cestující, tak je zhruba 1,7 milionů občanů, kteří pracují přes hranice, kteří každý den přejíždějí hranice. 1,7 milionů ti by byli přímo ovlivněni a čtyři členské státy Slovensko, Estonsko, Maďarsko a Belgie, těch se to týká eh, ze, především a z dlouhodobé perspektivy by vznikly problémy na jedné straně nezaměstnanost, na druhé straně nedostatek pracovních sil. Takže to jsou nepřímé eh, dopady či náklady, které lze ještě připojit k tom, těm výpočtům. Ještě závěrem, pokud mi dovolíte použít ehm, pár minut eh, z řečnického času kolegyně. Pokud se podíváme na stávající situaci, hraniční kontroly jenom v některých částech hranice pěti států, omezené v čase, přiměřené. Není na místě se domnívat, že z toho vzniknou zásadní problémy. Pouze lokální nepříjemnosti z celkové perspektivy skutečně to zase takové problémy nevytváří. Ovšem naše výpočty ukázaly, že dobře fungující šengenská eh, oblast je klíčová pro dopravu v Evropské unii i pro celou evropskou ekonomiku. Protože bez ní by vznikly významné přímé a nepřímé, nepřímé náklady. Takže děkuji ještě jednou za možnost vést tuto diskuzi a mm, získat vstupy od eh, společenství dopravců i dalších že můžeme společně pracovat na záchraně stávající situace. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. Hmm. A nyní naši odborníci. Pan Váza Ozdíl jako první. Vy vedete um, hospodářské oddělení France Strategy. Euh, Děkuji vám. Děkuji za pozvání děk na, toto, na toto slyšení, na tak významné téma. Transstrategy je veřejná organizace, která má čtyři hlavní úkoly hodnocení, veřejných politik, um, organizace a, a koordinace debat, identifikace zásadních výzev ze střednědobého hlediska, a ještě určitý návrh reform a vývoje. Jsme samozřejmě orgánem, který závisí e, na premiérovi, ale nemáme stranický přístup a jsme nezávislí, jak říkám. Takže my jsme se s tímto zabývali zejména v kontextu toho, co, k čemu došlo na konci roku 2015 museli jsme zohlednit. Mnoho věcí, když se díváme na dopady znovu zavedení kontrol hraničních, ale zdá se nám významné, aby v té diskuzi byli také, aby se, abychom se bavili také o významu šengenských smluv takových, jako takových, je to dimenze, která je e, zásadní, takže tady jde o simulaci ex ante, kdy máme předvídat určité dopady, přímé náklady a nepřímé náklady. Přesně jak to tady vysvětlil předřečník. Takže ty nepřímé náklady to jsou ekonomické dlouhodobé náklady, které eh, se v podstatě vychází z několika kanálů. Teď k té studii samotné. Zaměřili jsme se na Francii, to jistě chápete proč. Ale hodnotili jsme také dopady na Evropskou unii, šengenské státy jako celek z hlediska dlouhodobých, dlouhodobých makroekonomických výsledků. U těch krátkodobých jsme se zaměřili zejména na Francii. Takže krátkodobé ekonomické účinky toho zvýšeného času na přechod hranice. Jsou tu jednak turisté, přezraniční pracovníci a pak přeprava zboží, což je něco, co vás zde obzvlášť zajímá. Pokud jde o přímé ekonomické náklady v krátkodobém tak jednak jsou tu správní náklady těchto kontrol. To není součástí našeho hodnocení, ale um, hodnotil to například Rand Europe. Ekonomické náklady zahrnují právě tři druhy postižení um, členů veřejnosti. Nechám teď stranou dopad na cestovní ruch. Jen k tomu poznamenám, že je to dopad pouze na ty, kteří přichází do Francie na méně než jeden den. Pak um, jsou to ti přeshraniční pracující, na, na to má velký dopad, ale nebudu to tu vypočítávat. Podrobná studie je k dispozici na našich webových stránkách v angličtině a francouzštině, pokud vás to zajímá. Můžete se na to podívat. Ale to, co nás zajímá teď tady nejvíc, je eh, nákladní doprava. Tady v případě Francie 80, 5 jde, eh, je převážen po silnici, 22 milionů tun každý rok, 3 milionů eh, kamionů, které překračují hranici. Takže ex ante, to znamená předtím, než jsou ty účinky měřitelné, tak jsme vytvořili, vytvořili takovou hypotézu a to, že průměrný čas přechodu hranice pro kamion za 30 minut. Za situace slabého dopadu až jedna hodina. To by byl ten nejsilnější dopad. Čili máme trošku užší um, rozptyl časový, než měla komise ve své zprávě. Přímé náklady jak tady bylo vysvětleno. To jsou náklady dodatečného času, stráveného čekáním na hranici průměrně půl hodina navíc, nebo hodina v tom horším scénáři. To je přímý náklad, který hodnotíme na 60 milionů eur v případě lepší varianty půl hodiny a 120 milionů eur v případě, v případě hodiny. To znamená, že někdy ty kamiony pojedou bez větších problémů, ale v některých částech hranice, v některých hodinách, v některých dnech, tak může nastat u některých automobilů tento problém, kdy ten čas bude delší. Tento náklad, dodatečný čekání na hranici, je sdílen mezi přepravci, spotřebiteli, pokud tyto firmy to prostě promítnou do ceny, buď do ceny dopravy, anebo pro ty producenty, že ty firmy, které používají tyto přepravce, to pak promítnou do těch produktů. Takže pokud je o přímé náklady, krátkodobé, tak jde zhruba o miliardu eur v případě toho, toho dolního scénáře, ale e, stoupá to v případě toho horního. Tady vidíte to rozdělení těch nákladů. Zhruba polovina dodatečných nákladů je v důsledku poklesu cestovního ruchu. Zhruba čtvrtina jsou přeshraniční pracovníci, no a zbytek pak mezi sebou si podělí přepravci a rozpočtový, eh, rozpočtové náklady. To znamená rozpočtové náklady na eh, realizaci těch kontrol. Teď se podíváme na dlouhodobé eh, dopady. My jsme se snažili analyzovat, jaké, by, mm, jaké dlouhodobé dopady by vyplývaly z té situace, jaká eh, existovala, to znamená v situaci před Schengenem, kdyby se to vrátilo zpátky, toky eh, služeb i, zboží by byly negativně ovlivněny. To se týká eh, také migračních toků, méně mobility, cestovního ruchu, mají dopad i na dlouhodobější migrační toky, ale také na přímé investice a finanční toky. My se zaměřujeme na dopady související s dopravou, eh, s obchodem tedy, a to ve dvou etapách jednak efekt šengenských dohod, kdy používáme reverse engineering a vycházíme tady z um, práce výzkumníků, jako je například tady Mayer a Umana Dažut, kteří mají za to, že dvě dva státy, které se účastní Schengenu, s ohledem na euro, Evropskou unii a tak dále, ale to, co se týká pouze Schengenu, tak se promítne zhruba do 10% zvýšení komerční aktivity. Ale musí se oddělit eh, ty jevy, které souvisí s eurem, s, s náležitostí k Evropské unii a Schengenem jako takový. Jsou tu přímé náklady a také nepřímé. Neboť hranice funguje jak konkrétně, tak psychologicky. Je to síť osob, produkce, A to všechno pak má vliv na to, jestli ta hranice je nebo není významnou překážkou. Těch 10% to odpovídá um, tarifu zhruba 3% ad valorem z daných výrobků. To znamená mezi státy šengenského prostoru, protože tady vycházíme z toho, že v podstatě celá ehm, hranice šengenského prostoru by se vrátila zpátky do, eh, tedy zpátky ke kontrolám. Ne jako dnes, kdy je to pouze těch pět zemí a pouze na části, ale tady vycházíme v té simulaci z toho, kdybychom úplně opustili šengenské dohody a všechny země by musely obnovit kontroly na celém rozsahu o svých hranic. Došlo by tedy k obnovení 3% eh, celní sazby eh, v obchodu mezi šengenskými státy. A ty výsledky, nemám čas teď zacházet do simulací ekonomických modelů, přejdu rovnou k výsledku. Obchod mezi státy Schengenu by klesl o zhruba 10 to tady vidíte, má to, jsou, tam, jsou, tu, jsou tam určité varianty, ale plus minus je to 10%. A toto snížení o těch 10% tak v případě šengenského prostoru 0,8 by kleslo P, eh, HDP. Takže v případě Francie jsme, izo, jsme byli schopni izolovat asi eh, půl procentního bodu eh, nebo v případě zemí Schengenu 0,86, v případě SVO 0,80. Takže to je, když vezmeme v potaz celkový objem dopravy v HDP těchto zemí. Děkuji. Děkuji. A budeme pokračovat. Je to velice zajímavé. Nyní pan Tim Bremerš výzkumný pracovník v oblasti dopravy a mobility. Slovaně. Dobré odpoledne ve spolek a děkuji za pozvání eh, k tomuto slyšení. Chci představit výsledky studie, kterou jsme provedli asi před rokem pro parlamentní výbor eh, pro jednotný trh a eh, konkurenceschopnost přístup. To pojednám stručně je obdobný, eh, jaký zde již byl prezentován. Zaměřuje se na pouze silniční dopravu a eh, my jsme se eh, zaměřili pouze na přímé náklady. Takže je to studie s poměrně omezeným rozsahem metodologie. Eh, transparentní a jednotná, respektive jednoduchá, přístup z dola nahoru, eh, počet přeshraničních eh, jíst jsme vynásobili čekací dobou na hranici na vůz a hodnotou času a nevycházeli jsme nebo nepočítali jsme se žádnými změnami v chování těchto vozidel. Posuzovali jsme tedy počet přeshraničních jízd eh, u eh, osobních aut a eh, autobusů a také těžkých nákladních vozidel. Náš hlavní pramen datový byl projekt ETIS+. Plus. Tam jde především o dopravní toky mezi šengenskými zeměmi a to jsme konvertovali eh, na jednotlivá vozidla a eh, terasy jsme odhadovali nebo posuzovali podle systému TRUS. Výsledek asi 80 milionů, což je o něco vyšší, než co jste slyšeli eh, v rámci Schengenu. To znamená asi 205 osobních vozidel a Německo v důsledku centrální polohy a rozsahu velikosti svého hospodářství. Má 16 milionů, Francie 10 milionů, pak eh, centrálně položené země Belgie, Nízozemí a Rakousko také eh, dohromady představují asi 60 60 eh, mm, podíl přeshraničních jíst čekací doba a hodnota času na základě eh, rešerší eh, literatury, včetně studie pana Osiju, která byla právě zveřejněna eh, v době naší studie. Takže 30 minut byl, byla nízká prahová hodnota času, 60 minut vysoká prahová hodnota 10 minut jsme počítali na osobní auta a 20 minut na těžká nákladní auta a závěry. Takže my jsme tato čísla vynásobili jednotlivými scénáři a zjistili jsme, e, že 5,1 miliard eur e, ročně je ten e, velký scénář, to znamená 4 miliardy a mm, případnou na těžká vozidla a mm, malý scénář je 2,6 miliard. My jsme v důsledku tedy omezeného e, rozsahu e, nepočítali s jednotlivými logistickými názory, e, pardon, náklady, produkčními eh, prodlevami ani se sekundárními důsledky, například na mobilitu nebo cestovní eh, ruch. Ani jsme se nezabývali nešengenskými eh, státy, takže to bylo ve stručnosti k mé prezentaci. Merci beaucoup, euh, monsieur Děkuji vám, pane Bremers. Bylo to velmi stručné, jasné. A samozřejmě můžete i klidně překročit těch 10 minut, protože vám váš předřečník nechal více času. Pane Bě, vy jste eh, šéf, tedy dopravy Mezinárodní eh, silniční eh, dopravní unie. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji rovněž za uspořádání tohoto slyšení k tomuto poměrně důležitému tématu a děkuji také za pozvání IRU eh, abychom poskytli určitou perspektivu jednotlivých nákladů, eh, které případnou eh, přepravcům nebo provazovatelům doprav vy. My jsme neprovedli rozsáhlé studie, ale pouze určité průzkumy mezi našimi členskými asociacemi a um, provozovateli eh, dopravy a um, získali jsme od nich určitá eh, čísla, o které se rádi s vámi podělíme. Snad napřed několik slov, slov o IRU. Naše organizace je nejenom eh, aktivní v Evropské unii, ale je to globální organizace, zastupující komerční silniční dopravu eh, um, cestujících i eh, nákladu a eh, působíme ve více než stovce zemí na celém světě. Když se podíváme na pohraniční kontroly, tak konkrétně na situaci z února 2017, tak samozřejmě musíme rozlišovat mezi situací v rámci Schengenu a situací Eh, v rámci vnitřního trhu jako takového, protože tady jsou také eh, hraniční kontroly mezi šengenskými a nešengenskými státy a eh, Vzhledem k mezinárodní migrační krizi jsme také zaznamenali posílení pohraničních eh, kontrol eh, mezi šengenskými a šengenskými zeměmi. Tam vždy eh, kontroly na hranicích byly, ale nyní byly posíleny. To znamená, že ten dopad byl mnohem, mnohem větší. A ehm, máme tady na slajdu seznam zemí, ale minulý týden jsme obdrželi také informace spontánních, namátkových eh, pohraničních kontrol probíhajících v jiných zemích bez mm, předchozího oznámení. A to je velmi důležité pro dopravní společnosti. Chcete-li plánovat, tak musíte předem vědět, co očekávat. A Vzhledem k mobilitě pohraničních kontrol je velmi obtížné plánovat dopředu eh, v velkém rozsahu, ve velké míře. A čím blíže působíte k hranici, například eh, podnik eh, se nachází v pohraničí, to znamená ve vzdálenosti 25 až 50 kilometrů od hranice a dochází k častým přechodům hranice, tak ten dopad může být mnohem větší než u eh, dálkové dopravy. A to se týká i nákladů. Když se podíváme na cestující a na osoby žijící v pohraničí a například dojíždějící na e, druhou stranu hranice za prací, ať už autobusem nebo přes e, most Rosund, e, tak je to skutečně velmi mrzuté, velmi nepříjemné tyto kontroly. Takže tento konkrétní materiál ukazuje, jaká velká hodnota tkví v existenci vnitřního trhu Evropské unii, unie, že to je něco, čeho si musíme velmi vážit. A nyní k číslům. My jsme prováděli určité odhady eh, na rok 2016 a u eh, silniční nákladní dopravy eh, jsme se dopracovali k hodnotě 5 miliard ročně. Co toto číslo obnáší? Jsou to čekací doby a prodlevy, jsou to náklady za objíždky, protože když probíhají hraniční kontroly, tak se snažíte nalézt přechod, kde ty kontroly nejsou tak ostré nebo čekací Eh, doba není tak dlouhá. Také dochází ke zvýšeným bezpečnostním opatřením podniků pro eh, ve vztahu k podnikům, nákladům a také prostranství. Dále dochází k sankcím když například na palubách eh, nebo korbách eh, nákladních vozů je nalezen imigrant. Tak Velká Británie například to penalizuje dvěma tisíci eh, librami, Švédsko pěti tisíci eury na imigranta, který nemá legální dokumenty a je nalezen v nákladním voze autobusu nebo vlaku. A dále další faktor je poškození nákladů vozidel anebo um, prostor podniku. Dále eh, další eh, přidatné náklady v důsledku použití alternativních druhů dopravy, protože při problémech silniční eh, dopravy se některé podniky přesouvají k jiným řešením, například takzvanému Eh, ne eh, doprovázenému multimodálnímu eh, transportu. Samozřejmě bychom neměli zapomínat na vyšší pojištění Eh, když dochází k častému poškození, tak pojišťovny nebudou eh, váhat eh, změnit své, svou politiku uzavírání pojistných smluv a, tak, a pak samozřejmě dochází k sankcím, například v případě prodlevy v placení. Pak budete muset zákazníkům zaplatit za spožděné dodání zboží či nákladu. Dále pak rok 2016 a čekat mlčací doba. My jsme měli zprávy od jedné společnosti, která přišla o 3,8 eh, milionů eur z čehož 3,1 milion ehm, byl způsobený čekacími dobami a prodlevami eh, na trase ve Spojeném království. Eh, řidiči eh, mohou ztratit dvě až tři hodiny při normální kontrole a až 8 hodin v případě, že jsou tam například nalezení migranti. Když se podíváme na problematiku německo-rakouské hranice, tak eh, průměrné navýšení čekací doby činilo dvě hodiny přibližně a objížďky a čekací doba maximálně 30 až 42 hodin Eh, eh, týdně. Kontroly na německé, slovinské a maďarské hranice byly odhadnuty na celkově 2,5 milionu denně v roce 2016. Náklady eh, za transport do Bulharska od léta 2015 se také navýšily o 50 pro bulharské dopravce. A nedávná čísla se týkala deseti dnů hraničních kontrol v roce 2016 na belgicko-nizozemské hranici. Došlo asi k 17 tisícům eh, jízdám denně. Po dobu deseti dnů tedy došlo ke ztrátě ve výši 4 hodin eh, v případě zpáteční cesty, eh, včetně přechodu hranic. To znamená, pokud je určitá hodnota připada na hodinu, eh, tak potom eh, celková ztráta za den činí 34 milionů eur. Když se podíváte na silniční osobní dopravu, tak tam jsem se již zmínil o problematice na dánsko-švédské hranici. E, samozřejmě tam e, dochází k sankcím, když e, jsou nalezeni v dopravních prostředcích lidé, ale pak vznikají náklady, které dopravce musí investovat, aby zapojil specializované podniky do kontrol identity, protože bohužel řidiči nejsou způsobili k provádění důkladných eh, kontrol totožnosti. A to je tedy další eh, náklad, náklad navíc, který nelze eh, samozřejmě zanedbávat. A pak další problematika na dánsko-švédské hranici. V loni jsme zaznamenali, že lidé, kteří se snaží dostat do Spojeného království, se um, také snaží využít um, zájezdových autobusů a proniknout zejména do zavazadlových prostorů těchto autobusů eh, během eh, zastávek eh, těch autobusů. Také jsme se snažili provést průzkum mezi našimi členy abychom zjistili, zdali došlo ke zlepšení od začátku roku a bylo poměrně obtížné získat od nich zpětnou vazbu, ale podařilo se nám to do jisté míry a víme, že stále ještě probíhají hraniční kontroly ve Francii, Dánsku i Švédsku a také na rakousko-německé hranici. Na dánsko-švédské hranici kamiony nejsou eh, cílovou skupinou. Je to převážně osobní eh, doprava, která je eh, cílem kontrol. Nicméně stalo se již, že imigranti se snažili pěšky překonat Resund a na Rosundu je celá řada signalizace a pokud na mostě E, jsou objeveni lidé, tak je uzavřen celý most e, až do okamžiku, kdy je vše vyřešeno. A to e, způsobuje obrovské prodlevy. Na německo-rakouské hranici nedochází k systematickým kontrolám, ale někdy mm, tak kontroly mohou trvat až 24 hodin denně. Obecně během pracovních dnů problémy se nevyskytují, ale může se stát, že o víkendech dochází k problémům, ehm, které obnášejí asi hodinu nebo dvouhodinové spoždění, zejména v důvo, z důvodu ehm, eh, sezony zimních sportů může tedy o víkendech také být ehm, přechod zavřen pro eh, nákladní vozy a vy jste se také zmínil o přepravě eh, zboží podléhajících eh, zkáze nebo živých zvířat a eh, ty jsou také předmětem kontrol. Také jsme obdrželi informace o tom, že na rumunsko-bulharské hranici dochází k organizovaným hraničním kontrolám a tam jsou kolony někdy až 20 kilometrové kolony, v nich stojí i nákladní vozy a také na rumunsko-maďarské hranici. Máme e, o tam zprávy, že se tam čeká dvě až šest hodin. A když se podíváme nyní na řešení, na možná řešení, byť si uvědomujeme, že některá z nich e, mohou být politicky choulostivá, já se domnívám, že e, bychom se měli snažit tuto problematiku eh, hranic eh, řešit ukořenet, to znamená eh, na vnějších hranicích Evropské unie. Také, myslím, je důležité nedovolit členským státům, aby prodlužovali kontroly na vnitřních hranicích. Je to problematické pro odvětví. Došlo již k prodloužení Eh, v některých případech to bude trvat až do konce května a doufejme, že pak eh, tomu bude konec. Je to také důležité pro komerční silniční dopravu, aby počítala s určitými prioritními opatřeními během kontrol. Eh, tam, kde jsou vlastně pevné instalace, stále instalace, tam silniční doprava má přednost, ale v případě dočasných kontrol je každým eh, nakládáno eh, stejně. A tady bychom si mohli také představit určitá prioritní opatření pro komerční silniční dopravu. Zapotřebí je také dostatek bezpečných parkovišť pro kamiony, protože, dámy a pánové, tyto čekací eh, doby a prodlevy mají dopad na pracovní dobu, dobu jízdy i odpočinku a to je zase zcela zásadní pro zajištění silniční bezpečnosti a proto potřebujeme více parkovacích míst, zejména více bezpečných parkovacích míst, protože když nákladní vozy nebo kamiony parkují kdekoliv, tak je zde riziko, že eh, lidé se budou snažit eh, se mm, do nich dostat a nechat se přepravit ilegálně mm, mm, někam jinam. Dále některé země také počítají s kompenzacemi, například Francie pro dopravce, kteří utrpěli určité ztráty. A Ehm, to bychom také mohli zvážit, například pokud jde o pravidla eh, jízdy nebo dodržování pravidel eh, jízdy a odpočinku eh, řidičů. Tolik tedy, dámy a pánové, z mé strany. Já vám děkuji za pozornost a rád zodpovím vaše otázky. Děkuji pro všechny tyto prezentace nesmírně poutavé. Nyní je čas otevřít debatu, koordinátoři. Musíte zvedat ruce, pokud se chcete zapojit do debaty. A jako první pan Van de Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem referentům za skutečnosti, které nám tu představili. Eh, žijeme, jak bylo řečeno, v době postfaktické. Já doufám, že tato nemoc nepřeskočí i sem na nás do Evropského parlamentu, protože se domnívám, že bylo poměrně dobré zaměřit se zase na skutečnosti. Eh, mám z toho takový dojem, že ta ty skutečnosti vyznívají poměrně pozitivně. Možná, že ten do, dojem není správný, ale my jsme si mysleli, že tedy celý, celá oblast dopravy tím velmi utrpěla. Samozřejmě, že do značné míry se jí to dotklo, ale není to pravděpodobně tak závažný dopad. To říkám nejen jako člen výboru pro dopravu, ale i jako evropský poslanec. A dovolte mi, abych to spojil s problematikou uprchlíků a boje proti terorismu protože to všechno jsou aspekty, které jsou s tím nepochybně také zpěty. A nyní ještě otázku, jedna otázka, kterou bych chtěl položit paní kolegyni z DG Home. Vy jste líčila to, jak to tady celé vypadá, doplnila jste nám tedy skutečnosti, ale nepronesla jste k tomu žádný politický komentář. To znamená, eh, že na to bych se chtěl zeptat. A kromě toho bych se rád zeptal pana Bilie jaký je vztah mezi eh, z politického hlediska vztah mezi kontrolou vnějších hranic a vnitřních hranic. My slyšíme eh, takové taková tvrzení, že Evropská unie není schopna chránit svoje vnější hranice. Proto bych byl rád, kdyby nám tady generální ředitelství Home mohlo říct, jak to vypadá se vztahem mezi ochranou vnějších a vnitřních hranic. Protože pokud by eh, kontrola vnějších hranic byla v pořádku a probíhala řádným způsobem, mohla by se kontrola vnitřních hranic trochu uvolnit. Ne úplně odstranit, ale možná uvolnit. Kromě toho je tu několik velmi obtížných eh, faktů. My teď hovoříme například i v Nizozemsku o poplatcích za použití silnic pro nákladní automobily. Je to téma v Nizozemsku, v Belgii. A Celá ta diskuze tady vyznívá velmi negativně. A nyní mám ještě jednu otázku opět na paní zástupkyně DG Home. Jak to vypadá s digitalizací? Protože my neustále od rána do večera zmiňujeme digitalizaci oblasti dopravy a proto bych se rád zeptal, jestli není možné digitalizovat i hraniční kontroly. Eh, dejme tomu mm, rozpoznávání eh, otisku prstů, písma a tak dále. A poslední otázka. Já vím, že oblast dopravy je specifická, ale vypadá to tak, že se na hranicích tedy eh, eh, kontroluje pouze namátkově. Celý den je eh, ta hranice otevřena a potom, dejme tomu, v okam- určitém okamžiku dochází ke spontánním kontrolám, namátkovým kontrolám. Já e, s tím souhlasím, já si nemyslím, že by bylo potřeba blokovat celé tisíce aut celý den. Děkuji. A slovo má pan Talička. Uh, you, <coughs> Sorry, you, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za všechny ty prezentace. První závěr je ten, že ty skutečnosti, které jste nám tu představili, jsou důvěryhodné, protože mezi těmi jednotlivými prezentacemi nejsou velké rozdíly. V podstatě si to navzájem odpovídá a pro nás, pro výbor pro dopravu není až tak důležité, jestli to bude 3,2 nebo 4,7. Ne proto, že to neplatíme, ale protože jsme tu kvůli politickým systémovým otázkám. Eh, nebo případným legislativním změnám, pokud by k ním do budoucna došlo. To je první poznámka. Druhá věc. A myslím si, že je důležité, abychom na tomto místě poznamenali, že se bavíme o záležitosti, která je spjatá s migrací a jsou tu i další faktory, které hrají roli a které tedy ovlivňují každodenní život a které jsou tomu přizpůsobeny. Je tady na snadě, že to tedy problém je. Třetí poznámka. To se týká tomu, to, toho, co říkala paní Dulguerova. Nedozvěděl jsem se mnoho o tom, jak to v podstatě funguje. Berte to jako intelektuální provokaci, a, ale Vypadá to tak, že někdy by bylo potřeba ty kontroly rozšířit. Komise, dejme tomu, byla pod politickým tlakem eh, ze strany členských států. Já neříkám, že, ty, že s tím souhlasím, ale bylo by dobré vědět, jak to eh, tedy přesně funguje. Když jste to naposledy prodloužili v únoru do května, tak co byly ty rozhodující skutečnosti, které vás přiměly k tomu, abyste tedy to opět eh, prodloužili a jak to funguje? Je to tak, že my plně spoleháme na členské státy, na jejich údaje, anebo probí, provádíme nějakou revizi, nějakou kontrolu, dejme tomu, e, neříkám, že tady bychom mohli používat Galileo na e, kontrolu hranice, ale rád bych se zeptal, jak to fakticky funguje. Chápu, že tady není, nejsou tady podrobné informace, které by se systematicky sbíraly. To znamená, že já vím, že se tomu tedy věnuje generální ředitelství Home, ale za, za, zajímalo by mě, jak spolupracujete s dalšími generálními ředitelstvími komise, například tím pro dopravu. To, uh, jestli to je tolik milionů, ne, eh, nebo tolik milionů automobil, to je Eh, jedna věc, ale vy jste tady tedy rozhodli o prodloužení a já bych se rád zeptal, jestli je to přiměřené, jestli to tedy hodnotíte eh, v nějakém týmu, protože vy jako DG Home nemáte hodnotit ekonomický dopas. Předpokládám, že tady tedy dochází k nějakému společnému posouzení té situace. A proto bych se rád zeptal, jestli je možné, abyste nám prozradila, jestli to v tuto chvíli vypadá na další prodloužení té situace, nebo jestli směřujeme ke stabilní situaci. E, doufám, že tím tady neporušíte žádné tajemství, pokud nám to řeknete. Já vím, že některá z těch opatření jsou skutečně nutná, ale rád bych se zeptal, e, kdybych byl na vašem místě, tak bych to tedy předložil eh, v komisi a proto bych se rád zeptal, jaké reakci, eh, reakce se vám dostalo, nebo by se vám dostalo, pokud jde o prodloužení stávající situace. Nemyslím přímo kompenzaci. Já si cením toho, co jste řekli o vnějších hranicích EU. Myslím si, že právě to je oblast, na, ve které bychom měli vytvářet mnohem větší tlak na členské státy. Uh, Tolik tedy několik poznámek, abychom lépe a více do detailů porozuměli těm záležitostem, o kterých jste ve svých eh, referátech hovořili. Merci Děkuji vám, pane Teličko. A slovo má paní Grapíny. Děkuji vám. Díky. Jen dlužno říci. Tedy Předně jsem ráda, že tu máme veřejné slyšení k tak důležitému tématu. Stejně jako pan Telečka. Tady odsud odcházím s úplně jasným vysvětlením všeho. Po těch prvních eh, prezentacích eh, samozřejmě jsem nevěděla, jestli hovoříme jen o Schengenu nebo o vnitřním trhu jako takovém. Protože DG Move, vy jste hovořili pouze o Schengenu. A já jsem ráda. Tomu ale existují eh, tedy také eh, asociace, které se rozšířily do celého eh, prostoru vnitřního trhu. Na které tu navrhujete některá řešení. Já jsem pracovala 30 let v, v průmyslu a vím, že od momentu, eh, kdy dostaneme nějaký materiál, tak ta doprava ovlivňuje, jak rychle se něco dostane eh, potom eh, do regálu. Čili tady jde o um, to, že vy jste právě říkali, že to není úplně všechno jasné, jisté, ale má to obrovské další dosahy protože na, těch, na té dopravě závisí eh, obchodníci, producenti. Na základě rychlosti, kterou někdo něco dostane, tak se to potom eh, dostane odpovídajícně rychle nebo eh, pomalu do obchodu. Ne, neřekl jste nic se, ohledně toho, co se může stát v budoucnu. E, například, já nevím, co říkat v, v Rumunsku dopravcům, kdy, protože Rumunsko není zatím eh, ještě v Schengenu. Mám jim říkat, že se mají připravit na dlouhé kontroly nebo ne. Um, čili co říci našim vlastním dopravcům, protože já eh, se já s nimi um, pracuji a vím, že mají hodně problémů. Německo chce eh, zavést nějakou speciální daň, a víme, že tady máme minima, ten, teď ten minimální plat a tak dále, kontroly ze strany státu. A otázka zní, jaký je klíč? Každý stát si může zavádět, co chce, no to pak nejsme v Evropské unii. A nebo máte nějaký jasný postup, kdy by se podle kterého by se transparentním způsobem postupovalo. Pokud ano, tak naši dopravci ho chtějí slyšet. Čili co nás čeká v budoucnu? Protože je sice hezké, že jste tím strávili tolik času, za to vám děkuji, ale je těžké pak vysvětlit u nás doma, co se vlastně děje a jaké to bude mít nákladové efekty. Protože ty, eh, ty, ty náklady, myslím, jsou potenciálně daleko větší než to, co jste tady prezentoval. A e, čili chci se zeptat, co se stane, jak to bude i s fungováním jednak externí hranice a také, co bude se zeměmi, které nejsou zatím v šengenském prostoru. Děkuji a slovo má pan Kramer. Já vám děkuji také za projevy a vůbec za eh, tento hearing, toto slyšení. Ten hlavní bod už pan Van den Kamp nadnesl. Eh, Schengenský prostor byl zaveden a tím pádem eh, jsou hranice kolem šengenského prostoru nadbytečné. A to má význam pro ekonomiku, pro financování. To je jasné, jinak by to nebylo bývalo zavedeno, ale má to i nevýhody. V Německu o víkendu je nákladní silniční doprava zakázána. Když se se ptáme, mm, jaké nevýhody to má, tak určitě bychom také mohli eh, uvést určitá negativní čísla. Ale máme nyní eh, situaci spočívající v tom, že máme šengenský prostor a vnější hranice, to si musíme přiznat, nejsou chráněny a proto vytváříme vnitřní nově, vnitřní hranice. Ale proč, kdyby byly vnější hranice bezpečné, tak by to všechno nebylo nutné. Proč se nyní rozhodujeme opět směrem dovnitř, vracíme se o desetiletí zpět? abychom opět rozštěpili Evropskou unii. E, to samozřejmě souvisí s otázkou imigrace, ale také s terorismem. Ale pak se táží po efektech, e, nenutně po penězích. Teroristé v Paříži, v Bruselu a také v Berlíně byli všichni známí Všichni byli známi jako hrozby a uvnitř Evropy jsme nebyli sto si vyměňovat informace tak, abychom těmto atentátům zabránili. Já myslím, že to je ten hlavní bod a na to se musíme soustředit, jak jsme mohli zabránit těmto atentátům. A tady pochybují, Tady pochybuji, že když vytvoříme nové hranice mezi zeměmi, tomu zabráníme. I v Německu o tom debatujeme. A ani v Německu samotném, kde máme 16 spolkových zemí, nejsme schopni ty informace které eh, orgány mají k dispozici, si vyměňovat tak, abychom eh, teroristickým útokům zabraňovali. To je stěžení otázka a ne eh, opětovné zavádění hranic nebo hraničních kontrol a jaké to má náklady. Víme, že to je drahé. Příklad Dánsko-Švédsko ehm, na mostě Öresund, to stojí 300 milionů na obou stranách, doprava nebo objem dopravy se snížil. To ale nechceme, protože tím roz, dělujeme Evropu. A proto se ptám, jaký to má efekt. A také máme zkušenost eh, s tím, že mnohdy přijímáme akce, eh, jen abychom ukázali, že něco děláme. Tony Blair to zavedl s tekutinami. Tady v eh, výboru jsme měli mm, mm, řadu zpráv o tom a jaký to má efekt. Dodnes nám nikdo neumí říci, zdali zákaz přepravy tekutin eh, má nějaký efekt z hlediska bezpečnosti. Určitě to má efekt na nárůst tržeb duty free obchodu, ale nic víc. A nyní slýchám, že v rámci mezinárodní železniční dopravy by měly platit obdobná kritéria jako v letecké dopravě. To znamená, je nutno se začekovat 24 hodin předem a tak dále. Tak zaprvé se obávám, že to nebude mít žádný dopad. Teroristé nejsou hloupí, pak pojedou přes hranici autem anebo autobusem, který není kontrolován, když jenom najednou e, začínáme kontrolovat železnice. A pak samozřejmě železnice budou velmi poškozené se všemi důsledky. Takže Buď eh, naší hlavní prioritou bude bezpečnost, pak si musíme ale zvážit, kdy, které opatření v minulosti působilo a nebo nepůsobilo a pak jak jej zlepšit. A pokud jde o teroristické útoky, tak eh, myslím, že musíme mnohem lépe a více spolupracovat mezi příslušnými orgány, aby eh, pachatele atentátu necestovali po Evropě. Oni si vždy vyberou takové hraniční přechody, kde se neprovádějí kontroly. Přece nejsou hloupí a proto zavádění obecných kontrol je nesprávná cesta. Náklady jste pojmenovali výborně, ale efektivnost, účinnost nikoli. Takže eh, o tom bych chtěl slyšet více a i proto máme toto slyšení. Děkuji. Nyní má slovo paní Arnotu. Merci, madame. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Eh, toto slyšení je rozhodně důležité, ale eh, pokud jde o cíl vašich um, prezentací. Vy v podstatě tady hovoříte o jakémsi apokalypse v případě, že opustíme Schengen. Všichni eh, slyšíme, jak mluvíte o ekonomice, konkurenceschopnosti, administrativních nákladech, ale nikdy nehovoříte o nákladech na bezpečnost a nebo sociální ochranu našich eh, občanů a pracujících. Takže já se na to podívám trošku obráceně. Kolik nás stál Schengen? Pane, pane Osil, po at, eh, útocích na Charlie Hebdo, pár měsíců po útocích v Nice, tak eh, se hovořilo o krátkodobých nákladech eh, miliard, miliardy eur nebo dvě, když obnoví Francie hraniční kontroly. Ale já jsem volenou zástupky, zástupkyní z Francie a otevření hranic, řešení migrační krize, to nás stojí miliardu. Takže naopak je tu so, a co sociální dumping, to má taky své náklady. Vy tady hovoříte o obrovských eh, eh, nákladech souvisejících se zroušení, zrouci, zroucením Schengenu. Jenže francouzští dopravci úplně mizí. Z 50% eh, evropského podílu teď máme jen přišli jsme tak o minimálně 21 tisíc pracovních míst a pravděpodobně mnohem víc. víc. E, také se hovořilo o těch minimálních platech e, pro řidiče a tak dále. Paní Dolgerová, vy říkáte, že se přibližujeme normálu, normální situaci. Můžete snad říci, že eh, hrozba terorismu už je za námi? Ano, jistě, že možná te, ty průtahy na hranicích mohou něco stát, může to mít nějaké náklady, ale prostě bezpečnost je nevyčíslitelná svou hodnotou. Ve Francii mezi rokem 2015 a 17 230 lidí přišlo o život přímo v důsledku terorismu. To neho, nehovořím o zraněných a dalších osob, které využily právě absence kontrol na hranicích, eh, přijeli nikoliv, eh, nikoliv letadlem, ale po silnici. Takže a Ono potom to vede k eh, celkovému dohledu, že se všichni všude kontrolují, ale nekontrolují se tam, kde by se měli kontrolovat, to znamená na hranicích. Závěrem. Žádný spotřebitel, žádný turista se eh, nebojí hranic. Ale všichni se bojí terorismu. Já si nemyslím, že je za námi. A lidé jsou znepokojeni migračními toky, jim jsme vystaveni už několik let. Nyní má slovo paní Meissner. Děkuji. Nejprve bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat za ty prezentace, které jsme tu dneska slyšeli. Nejprve bych ráda řekla, že pan Kramer má v podstatě pravdu. Michali, ano, máš pravdu. Eh, to, co tady dneska řešíme, je tedy vedlejší záležitost vedle té uprchlické krize. Ano, samozřejmě, že by bylo dobré, kdybychom vůbec nemuseli hovořit o tom, jaké náklady z toho vznikají kdybychom tedy bývali zvládli ty imigrační toky lépe. A já se zlobím na to, že jsme to nezvládli v minulém legislativním období, protože se eh, na tom členské státy nepodíka, nepodílely, že bychom tedy měli imigrační systém, který by fungoval a mohli bychom zabránit tomu, že se tady lidé topili a tomu, že tedy členské státy museli zavírat svoje hranice, protože eh, do jejich na jejich území vstupovalo příliš mnoho lidí. Pokud jde o ochranu vnějších hranic, tak v tom už jsme určitý určitého pokroku dosáhli v nedávné době. Nepochybně potřebujeme lepší spolupráci tajných, tajných služeb. V tom s vámi naprosto souhlasím, ale v jedné věci ne. E, nesouhlasím tím, že náklady, které vznikly, nejsou důležité. Já to vidím jinak, mě to zajímá, anebo to otočím. Právě ty náklady, které vznikly v oblasti dopravy, my už jsme k tomu uspořádali slyšení v roce 2015, to znamená, že už jsme nějaká čísla slyšeli, jaký to má dopad na zaměstnanost, na bezpečnost eh, nebo na, na to, jaké pauzy tedy musí dělat řidiči nákladňáků z bezpečnostních důvodů. Eh, bylo to dáno tím, že tedy se uprchlíci často dostávali do těchto aut neuspořádaným způsobem. To znamená, že my se tedy zabýváme těmito dopady eh, mně už to připadalo důležité tehdy a i dnes je to důležité, protože je pravda, že mnoho lidí má strach z terorismu eh, a proto tedy chtějí, aby se zavřely hranice a vůbec si neuvědomují, co otevřené hranice vlastně přináší, co přináší vnitřní trh v Evropě, že to tedy má pro občany obrovský pozitivní eh, dopad. A proto se domnívám, že bychom měli občanům jasně ukázat, co by se změnilo, pokud by se šengenský prostor zrušil. Mohl by to být silný pro evropský argument a proto bych se ráda zeptala, do jaké míry spolupracujete s vládami členských států. Já už jsem k tomu slyšela některá tis nebo četla některá tisková prohlášení, ale to není to nejdůležitější. Je důležité, aby o tom takto komunikovaly i národní vlády. Není, potře není dostačující, pokud se to objevuje pouze v odborných časopisech. Musíme si uvědomit, že Evropská unie, pokud funguje, má hodnotu pro všechny občany. My totiž věci, které dnes my si neuvědomujeme, že věci, které eh, považujeme v tuto chvíli za samozřejmé před pár lety, samozřejmé nebyly. A proto bychom měli neustále upozorňovat na to, jaké negativní dopady by to mělo, pokud bychom například zrušili šengenský prostor. Měli bychom využívat všech kontaktů eh, s médií a tak dále. Děkuji. Pan Eky, děkuji vám. Děkuji za zajímavé prezentace ale někdy jsem měl pocit, že jsou ti eh, odborníci z eh, jakási paralelního světa. Hovořím eh, zejména o tom, o čem hovořil pan Vilie. Když to srovnám s tím, co říkala komise. Komise je jako v podstatě optimistická. Jas, jasné z toho je, že musíme zachovat Schengen a celý tento systém na všechny ty problémy, potíže, bariéry, to, čemu čelí eh, jak cestující, tak i dopravci, že to podkopává eh, eh, vnitřní trh. Kromě hraničních kontrol jsou ještě další problémy, třeba otázka minimální mzdy. Již nyní vidíme určitou fragmentaci v Evropské unii, pokud se podíváme na sociální otázky. Myslím, že nepotřebujeme um, tuto dodatečnou ještě zátěž hraničních kontrol. Z mého hlediska bylo jasné, to, co říkali experti, že ochrana vnějších hranic by měla být prioritou. Nikoli pouze některých šengenských zemí, jako Maďarska, ale všech zemí, které mají externí eh, hranice, tak by měly tu z této kontroly učinit prioritu. Protože bez posílení externích hranic nelze udržet vnitřní trh tak, jak ho známe. A k tomu, co říkala komise, nemyslím si, že by tyto hraniční eh, kontroly nějakým způsobem opadávaly nebo klesaly. Vím, že nedávno, posledně i parlament souhlasil s povinnou kontrolou pasů, nikoli pouze na namátkovou kontrolou na šengenských hranicích, na hranicích mezi Schengenem a nešengenem. To znamená, že pak se skanuje každý pas Té dalších 20 eh, sekund na každý pas. Představte si letní eh, sezónu, turistickou sezónu v Chorvatsku, miliony turistů, kteří chtějí k moři. Jaký efekt by to mělo? A další věc, která souvisí s touto otázkou. Mluvili jsme o velkých dopravcích, ale co ti malí? Tyto, tyto malé a střední podniky jsou totiž daleko víc snadně ovlivnitelní těmito kroky. Tady by byla na místě určitá kompenzace. Existuje globalizační fond. Mohl by vzniknout obdobný systém. Abychom pomohli malým a středním eh, firmám v Evropě. čili mít pro ně nějakou kompenzaci. Spoždění na hranicích, čas navíc, méně zboží připraveného, to vše přispívá také k nárůstu emisí CO2. Na to také nezapomínejme. Děkuji. Minutu panu Kramerovi, Děkuji. Budu velmi stručný a mám velmi jednoduchou otázku. Pan Bie hovořil o eh, dopadech spoždění eh, a o řízení eh, dobách odpočinku. Otázkou je, jak Evropská komise na to zareaguje. Předloží pozměňovací návrhy, aby se tomu vyhla, abychom se vyhla těch, těmto, abychom se vyhli těmto komickým situacím eh, se eh, prodlevami a abychom eh, zajistili, že národní orgány budou aplikovat evropská pravidla. Děkuji. Pan Kramer pouze, abych to vyjasnil, my potřebujeme právě evropskou, evropské řešení a protože eh, problematika imigrace neměla eh, evropské řešení, tak jsme z toho měli velké problémy a Evropa jako taková selhala. Takže v tomto směru se musíme pohybovat. Já jsem v pondělí cestoval z Paříže do Bruselu, eh, Talisem všechno mi kontrolovali, Eh, tašku, kufr, ale já jsem prošel. V letadle je to zcela jinak. Eh, takže mm, proč? Znamená to, že někde je něco nadbytečné, anebo někde jsou eh, mezery. Já chci vidět efektivnost a to mi chybí v této debatě, protože se tváříme, že něco děláme, ale efektivní nejsme samozřejmě, že to něco stojí, to je jasné. Zdali je to 3, eh, 5 nebo 7 miliard, to je jasné. Hraniční kontroly stojí peníze a čas. Děkuji. Monsieur Kramer, Děkuji vám. Takže já jsem si chtěla vzít slovo, děkuji za ty příspěvky, které byly velice kvalitní náš výbor potřebuje takovou debatu. Ale mám dvě malinké otazníky. Říkáte, že to bylo vyhodnocováno ty dopady zejména na základě silniční dopravy. Můžeme eh, z toho vyvodit nějaké obdobné dopady u dalších druhů dopravy, železniční například. A Chci se zeptat na další věc, jestli dodatečný čas byl pobítkou z hlediska třeba intermodálního přechodu na železniční dopravu ze silniční. Takže e, čas na otázky. Vypršel, teď máte čas na čtyři, minut, čtyři minuty každý na odpověď. Stačí to? Můžete říct, že ne. a začneme komisí, vzhledem k tomu, že se začínali už na začátku, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Odpověď na některé připomínky k dopravě. Mnozí z vás pokazali na vztah mezi touto rozpravou o stávajících přiměřených eh, hraničních kontrolách versus eh, systematičtějších eh, kontrolách. Další problémy se silniční dopravou, infrastrukturní poplatky, minimální, platky, minimální platy, a sociální pravidla a tak dále. Čas na odpočinek. Je známo, že se, se pracuje na iniciativě uh, pro silniční dopravu, která bude navržena v příštích měsících, kde se budou řešit přesně tyto věci. Pokud jde o minimální uh, plat, tak tady se ví, že dochází k řízení pro porušení s řadou států. Takže tohle máme na radaru. A věnujeme se tomu s patřičnou pozorností. Z našeho výzkumu a monitorování situace nevyplývá posun k jiným druhům dopravy, například eh, železniční dopravě. Situace, pokud jde o další druhy dopravy, leteckou například, ta se liší, protože tam už kontroly probíhají tím pádem tam nedochází k žádnému dalšímu systematickému dopadu. Znovu zavedení kontrol na pozemních hranicích. Bez mikrofonu. A poslední Rád vám to řeknu německy, pane Krámre. Vy jste se ptal po eh, efektivnosti bezpečnostních kontrol eh, v rámci jednotlivých dopravních druhů, zejména v železnici, železniční bezpečnosti. Ano, to jsou v skutku otázky, jimž se věnujeme, ale eh, na něž nyní nemám žádné definitivní poznatky. Je mi líto, ale zejména mm, jsou to věci na železnici, které intenzivně sledujeme a uvažujeme také o tom, zdali budou nutné další kroky e, komise v tomto ohledu. Intenzivně o tom uvažujeme. Děkuji. No, thank you. Děkuji. Děkuji za všechny tyto otázky e, týkající se migrace. Tolik jsem toho neočekávala od výboru pro dopravu, takže pokud na něco zapomenu, tak mi to připomeňte. Mnozí z vás poukázali na význam vztahu mezi ochranou vnějších hranic a e, zrušení hraní, e, kontrol na vnitřních hranicích. Jsem za to ráda, protože přesně to si myslí i komise a e, to e, zapracovala i do cestovní mapy, e, šengenské cestovní mapy v loni po vypuknutí krize, uprchlické krize. A některé členské státy reagovaly unilaterálně a chaoticky a komise předložila společné řešení nebo přístup k řešení na úrovni EU. Je důležité, že tento celoevropský koordinovaný přístup se týká toku migrantů migrantů, kteří eh, přišli přes Řecko v roce 2015. Tyto toky tedy přišly z Řecka, snažili se proudit na sever přes Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko až do Norska. A právě význam těchto eh, počtů a eh, pohyb těch lidí na sever eh, opodstatňuje koordinovaný celoevropský přístup, protože jinak by byl v sázce celý šengenský systém. Nechci vás nudit, ale jak se vztahuje eh, šengenské řešení nebo šengenský přístup k tomuto koordinovanému přístupu. Předložili jsme koncepci radě a jednotlivé členské státy mohou požádat o znovu zavedení e, kontrol na vnitřních hranicích. E, Rada tento návrh e, projedná a pak rozhodne, zdali to přijme nebo nikoli. Takže všechny stávající vnitřní hraniční kontroly byly dohodnuty členskými státy na úrovni rady. Ta samozřejmě komise předkládá návrhy a to proto, že monitorujeme situaci nejenom na základě zpráv od členských států, ale také na základě zpráv od Eh, agentury Frontex a dalších agentur, také eh, navštěvujeme mm, bez ohlášení problematické hraniční přechody a tam eh, hodnotíme situaci sami. Jaké je tedy naše posouzení od května 2016? Došlo k pokroku, počet migrantů přicházejících z Řecka klesá a domnívám se, že průměr za tento měsíc, průměr příchozích, činil 60-65 osob denně na řeckých ostrovech, zatímco v roce 2015 ve špičce to bylo 10 000 osob denně. A to e, je důsledkem samozřejmě dohody mezi Tureckem a EU, která v této chvíli funguje a je to také důsledek posílení e, a vůbec vzniku a posílení kompetencí Evropské agentury pro e, pobřežní a hraniční bezpečnost Toto jsou opatření, která e, zavádíme, ale pak jsou zde i další opatření, která jsou uvedena také e, v zadní e, části šengenské cestovní mapy. Pokud si detailně prostudujete doporučení eh, Rady o prodloužení hraničních kontrol, tak zjistíte, že jsou čím dál tím omezenější. Nejenom z hlediska povahy kontrol, ale způsob, jakým jsou prováděny a také zprávy o těchto kontrolách. Takže situace se postupně vrací zpět k normálu a to znamená ve srovnání se situací v roce 2015 a ve vztahu s migračními toky z Řecka. Samozřejmě chápu určité starosti o bezpečnost z vaší strany. Ano, došlo k teroristickým útokům a pachatele těchto útoků na mnoze pocházejí e, z Evropské unie. A to je další soubor e, problémů, které musíme e, řešit. Ale já se omezuji na vnitřní hranice a kontroly tam. Samozřejmě, že mohu pohovořit i o jiných věcech, jako například ve výboru Libe. A Máme eh, různé druhy hranic. Vnější hranice Schengenu, kde eh, probíhají kontroly u každé vstupující osoby. Tak tomu bylo dosud. I nový občan, který vstupuje do Schengenu, musí předložit platný cestovní eh, dokument. A nyní nová, nové řešení bude zavedení systematické kontroly národního dokumentu evropského občana na základě několika databází to nebude znamenat novou kontrolu, Znamená to, že eh, pohraniční eh, policajt, eh, policista prověří, zda váš cestovní doklad není kradený, padělaný a to trvá několik sekund. Vím, že to na některých hranicích může být problematické, zejména v sezóně dovolených a proto jsou zde možnosti v rámci úpravy šengenské legislativy provádět pouze cílené kontroly těchto dokumentů. Takže je zde určitá možnost flexibility, eh, což je opět přenecháno členským státům. Takže my doufáme, že to zlepší bezpečnost uvnitř Evropské unie tím, že eh, na vnějších hranicích budeme kontrolovat, kdo vstupuje, na základě jakých dokladů a současně to eh, nebude způsobovat přílišné prodlevy. Děkuji. Děkuji. Jenom dovolte vteřinku. Já jsem nehovořil o mm, eh, revizích na vnějších hranicích, ale například příliv do Řecka. To neznamená, že bude nějaká situace mezi Dánskem a Švédskem. Já jsem mluvil o těch úzkých místech a také hodnocení z hlediska přiměřenosti. Děkuji. Děkuji, že jste mi to připomněl, na to jsem zapomněla. Kdykoliv předkládáme návrh za komisi, tak konzultujeme všechny interní služby a je to schváleno samotným kolegiem, než se to dá radě. Takže existuje koordinace mezi námi. A teď ta druhá otázka, jsem, to jsem zapomněla. Bez mikrofonu. That's, uh, that was the point. Ano, to jsem se snažila zodpovědět, když jsem říkala, že mám informace od Frontexu, eh, z namátkových inspekcí a tak dále. Oni dávají velmi přesná data ohledně toho, kolik lidí bylo prověřeno, jaké byly lhuty, k jakým došlo detekcím a tak dále. Takže teď máte Eh, slovo vy, pane um, ano, že já jsem se zaměřil na ty ekonomické dopady. Obnovení uh, hraničních kontrol, ale jistě, že jsou i další ohledy než ekonomické a sociální. Eh, ekonomické a sociální pro jedince. Kromě toho jsou tu také dlouhodobé dopady v případě Francie, kde je to tedy půl eh, bodu HDP. To, ne, to je nezanedbatelné a musí se vzít v potaz ještě spolu s dalšími faktory. A bezpečnost je samozřejmě ex, extrémně důležitá. Ovšem zkušenosti ukazují, že od návratu hranič, hraničních kontrol ve Francii po teroristických útocích. Tyto útoky nezabránily dalším, tyto kontroly nezabránily dalším útokům. Protože ty, jak tady komise připomněla, jsou často eh, páchány eh, domácími eh, příslušníky, to znamená lidmi, kteří mají povolení k pobytu ve Francii, nebo v Německu, kontrola eh, na hranicích by stejně nezabránila ehm, turistickému cestovnímu ruchu. Takže není to prostě odpovídající reakce vůči této hrozbě. Já chci zdůraznit spíš význam spolupráce mezi policejními složkami a spravodajskými složkami, výměna informací, o pohybu osob uvnitř šengenského prostoru. Tady došlo k určitému posunu a pokroku díky právě tomuto parlamentu v letecké dopravě uvnitř šengenského prostoru. A možná by se to mělo ještě doplnit systematickou výměnou údajů i v oblasti e, dopravy, například silniční nebo spolujízdy nebo autobus a využíváním moderních eh, technologií mm, a masových dat, tak můžeme, myslím, najít lepší odpověď na teroristickou eh, hrozbu, ale také boj proti převaděčství a pašování. Eh, a to i pašování zboží. Spolupráce mezi celními službami je nesmírně důležitá. A tím, že někde bude celník, na hranici nezabráníme pašování. Zabráníme mu výměnou eh, informací a identifikací rizik ještě v předstihu, kdy celníci budou kontrolovat cíleně určité zásilky a budou tím pádem efektivněji bojovat proti e, fenoménu pašování. Chci vám také připomenout, že myslím, že i v tomto výboru to víte, že šengenský prostor neznamená, že není žádná kontrola, existují možnosti kontroly, které nemusí být eh, na hranici, ale který, které mohou probíhat kdekoliv na území státu. A je daleko účinnější, pokud eh, můžeme přímo zaměřit podezřelá vozidla na základě informací, která jsme získali moderními informačními prostředkami a prostředky a metoda, metodami. A právě tady spolupráce mezi členskými státy musí být nadále posilována. Vy jste již hovořili o těchto tématech, o výměně informací. Na to je potřeba se podívat zblízka. Mě přek překvapila slabá interkonektivita mezi celními databázemi. Sice si vymění informace, ale není to příliš fluidní. Rozhodně to není na úrovni, eh, kterou bychom si přáli, kterou bychom očekávali. V rámci boje s prodejem eh, nelegálních nebo nebezpečných eh, produktů. Děkuji, pane Osiu. A nyní dostane slovo pan Tim Bremers. Just one small point. Pouze jednu drobnou poznámku k těm namátkovým eh, hraničním kontrolám to, co můžu říct si k těm eh, dlouhodobějším eh, kontrolám, je, že jsou velmi nákladné, ale jsou alespoň do jisté míry předvydatelné. V tom smyslu, že dopravci vědí, že eh, ztratí čas. Když ale zavedeme namátkové kontroly na vybraných místech, tak snižujeme spolehlivost transportu, což je důležitý aspekt, kromě nákladu a Eh, to je nutno zvážit i při diskusích, že to při nejmenším může být tedy méně atraktivní, než to je na první pohled. To je vše. Děkuji. Uh, you, Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla celá řada otázek. Byli jsme v kontaktu s úřady, ano, ve velmi těsném kontaktu, například s panem místopředsedou Timmermancem nebo s DG Move. Takový kontakt probíhá prakticky pravidelně, stejně tak jsme byli v kontaktu s DG Home. Eh, kromě toho jsme se tedy stýkali i s ministry dopravy, eh, Spolupracujeme tedy i s ministerstvem, tak abychom eh, zařídili možnosti parkování. Snažíme se zvýšit povědomí mezi účastníky dopravy. Snažíme se je nabádat, aby tedy přijali preventivní opatření, aby přijali další bezpečnostní opatření, tak aby lépe chránili vozidla, eh, řidiče i náklad některé, něk, někteří uh, úředníci Někteří dopravci tedy museli strávit velmi dlouhou dobu, 25 tisíc hodin v Kale, než byli vpuštěni do Británie. Vzhledem k těmto okolnostem lidé tedy nechtějí v této oblasti dopravy už pracovat, je nedostatek řidičů, protože někteří řidiči zkrátka nechtějí pracovat v těch hotspotech a to je problém. A to samozřejmě dopravní společnosti, logistické společnosti nutí, aby hledali alternativní způsoby dopravy. Opět můžeme říci, že jde o kapacitu, jestli je tedy dostatečná kapacita k dispozici a kromě toho jde o dodací lhůty. To jsou otázky, které je potřeba promyslet předem. A nyní otázka minimální mzdy, minimálního platu. Možná, že je to tím, s tím z části zpěto, ale musíme pochopit, že členské státy, které uplatňují minimální mzdu, to uplatňují na všechny v dopravní průmyslu, v dopravní oblasti, ať už platí méně nebo více. A ta, ty, ta administrativní zátěž, která vznikla v důsledku uplatňování minimální mzdy, je obrovská. To je skutečně závažný problém a musíme se sami sebe zeptat na to, jestli je to přiměřené. Jestli to opatření tedy je přiměřené. Já se domnívám, že jsem tady pokryl ty nejdůležitější otázky, které znesly různí členové tohoto výboru. Dobře, děkuji vám za to a myslím si, že všichni účastníci našeho dnešního slyšení si zaslouží velký dík. Děkujeme vám za všechny informace, které jste nám poskytli takto kompetentním způsobem. A já bych, já jsem jako předsedkyně výboru eh, tu diskuzi tedy sledovala a ráda bych z toho vyvodila několik závěrů. To, co jsme tedy od vás slyšeli, od vás jako od expertů, eh, zástupců akademické oblasti, že eh, jasně ukazuje, že to, že se vrátíme k hraničním kontrolám, že opustíme Schengen, bude spjato s určitými náklady. A ty náklady nejsou zanedbatelné. Nejde pouze o podíl na HDP. Jedná se, to, jedná se o dopravu velmi specifický sektor. Pan OSIU, vy jste ve své příspěvku zmínil cestovní ruch. Cestovní ruch to je takové odvětví, kde se vlastně spojuje e, turistika a doprava. A to všechno jsou tedy oblasti, které jsou velmi specifické, mají své zvláštnosti. A pokud jde o dopravu, tak my přesně víme, co se zatím skrývá, pracovní místa v dopravě, udržitelnost a tak dále. To všechno je najednou v sázce. A hrozí, že to tím bude zasaženo. Pane Bilien, vy jste to možná zmínil vezi, mezi řádky. Řekl jste, že jsou důležité dvě věci. Jednak doba jízdy a kromě toho jste hovořil o spolehlivosti té doby jízdy. A právě ta předvídatelnost, spolehlivost by měla být stejná, nezávisle na tom, jestli se jedná o cestu v rámci jednoho členského státu nebo cestu hraničí. E, určitě je potřeba vzít v potaz celou řadu věcí. Mám pro vás dobrou zprávu v nadcházejících měsících tedy půjde o balíček pro silniční dopravu. Ta diskuze teprve začíná. A na závěr bych ráda řekla, že zpráva z tohoto výboru se dostane Evropské komisi. Určitě je to první kontakt, nepochybně budeme mít ještě eh, v budoucnu příležitost se navzájem setkat a rozvíjet naše vzájemné kontakty. Naše diskuze nepochybně bude pokračovat i v budoucnu.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 ekonomiky sdílení a slovo dostane paní Kilenen. Bohužel příliš hluční jste. Představuje se tu zpráva, takže buďte prosím ohleduplní, ať slyšíme naší paní zpravodajku paní Kilenen. Děkuji vám. Třeba paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. I když je to tu teď jak na perském trhu, tak já začnu svoji prezentaci svého návrhu stanoviska k ekonomice sdílení. je zapotřebí, abychom v rámci naší diskuze na výboru TRAN zapojili do ekonomik, abychom tedy tuto eh, oblast ekonomiky sdílení dopravu v této oblasti zapojili celkově eh, do eh, ekonomiky. Ekonomika sdílení je pozitivní. Existují různé způsoby sdílení eh, služeb a zdrojů, která poskytují zákazníkům nová cenově dostupná rozmanitá řešení. Potřebujeme však určitá omezení, určité eh, podmínky k tomu, aby tyto služby fungovaly. Musíme zajistit ochranu spotřebitele, řešení odpovědnosti a zajištění pracovních podmínek pro pracující. Musíme podporovat inovace, a také zajistit, aby cíle jako územní soudržnost, přístupnost a další cíle byly zajištěny. Potřebujeme pravidla, ale musí to být pravidla, která zároveň umožňují ekonomickou aktivitu. Potřebujeme rovné podmínky pro všechny hráče, pokud je o jejich odpovědnost a potřebujeme co nejsilnější rámec, abychom mohli pomáhat firmám a jednotlivým aktérům, eh, abychom je vybavili těmi nástroji, které potřebují. Příklad Estonska, které se hodně angažovalo v této oblasti. Chci vyzvat i další členské státy, aby se zasadili o to, aby se zastavila eh, aktivita eh, jaksi v šedé zóně ekonomiky, také chci vyzvat komisi, aby se zhostila své role, protože musíme vyřešit některé otázky zdanění. Jinak eh, budou mít lidé negativní postoj k eh, hráčům v eh, tomto odvětví, protože budou mít za to, že představují hrozbu pro tradiční podnikání. Ono to tak není, když máme fungující pravidla a používáme eh, zdravý selský rozum. Takže bylo by skvělé, kdyby komise konzultovala s všemi aktéry zúčastněnými. musíme rozlišovat mm, mezi komerční aktivitou, jako je Uber a pouhou spolujízdou. Musíme rozlišovat mezi profesionálními a neprofesionálními poskytovateli. A bylo by záhodno, aby komise předložila co nejrychleji návrhy Chci hovořit o potenciálu, který má kolaborativní ekonomika. Také abychom se zbavili negativních externalit. Bylo no, by dobré, aby tyto nové formy dopravy byly integrovány do stávícího systému a musíme eh, najít také potřebná řešení v oblasti IT, která pomohou této aktivitě. Potřebujeme odpovídající právní rámec, a musíme mít plně fungující um, řetězec aktérů v této oblasti. Myslím, že je to pro nás pro všechny příležitost. Některé původní myšlenky, které byly probrány v tomto stanovisku, eh, jsou nyní předmětem naší diskuze. Čekám na vaše vstupy. Ano, a nyní mají slovo stínový zpravodajové paní de Montero. možná radši bych měla zůstat jenom u toho Montera. Děkuji vám, paní předsedkyně. K tématu. My tímto dokumentem diskutujeme o důležitém tématu a děkuji zpravodajce za její obecné poznámky. A také bezkrze souhlasím eh, s tím, že potřebujeme ekonomiku sdílení a že má právě svůj význam v dopravě, ale také v cestovním ruchu. A nyní jde o to, abychom eh, do toho zahrnuli i nové modely, tedy například digitální platformy, které vznikají a eh, stávající předpisy musíme přizpůsobit. A jde také o to, abychom vytvořili harmonizovaný rámec pro ekonomiku sdílení, abychom překonali roztříštěnost trhu. Chceme mít záruku, že všichni občané v souladu s logikou jednotného trhu eh, se dovolají svých práv a mohou eh, svých práv dosáhnout. Potřebujeme eh, jasné, jednoduché a i pracovně právní úpravy, aniž bychom nějak zbrzdili inovativní charakter těchto technologií. Potřebujeme také statistické údaje o ekonomických a sociálních e, dopadech takovýchto nových ekonomických modelů právě e, v oblasti dopravy a vodního ruchu. Malé a středně velké podniky, které e, jsou spjaté buď s dopravou, anebo s cestovním ruchem, těm se musí dostat více podpory, aby Eh, měli snažší přístup eh, k dalšímu vzdělávání a vzdělávání vůbec v této nové ekonomické formě a potřebují k tomu i určité vybavení. Takže výslovně a do značné míry souhlasím s předloženým dokumentem, který se ubírá přesně tím správným směrem, tak abychom zakrátko mohli dospět k harmonizovaným eh, právním předpisům, což posílí ekonomiku jako celek, což um, učiní trh funkčním a ehm, bude také moci rychle reagovat na nové, nový vývoj. Děkuji a nyní dávám slovo paní Tarpedel. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dovolte mi poděkovat Marii eh, Kilonen za tento návrh. Je ambicióznější než sdělení komise z loňského léta. Dotýká se řady klíčových eh, oblastí pro eh, náš výbor. Nejprve řeknu takovou obecnou věc nebo námitku. Stanovisko se zaměřuje hlavně na dopravu a pouze jedna zmínka eh, cestovního eh, ruchu. Ale když hovoříme o ekonomice sdílení, tak se musíme zaměřit právě i na cestovní ruch, protože tam eh, dochází k jedním z nejrevolučnějších změn. Je poletování hodné, že výbor TRAN má pouze stanovisko, prosté stanovisko a nikoliv řádnou zprávu. Protože já se domnívám, že toto téma ekonomiky sdílení se dotýká daleko eh, širšího rozsahu působnosti právě včetně turistiky a cestovního ruchu. Celkově může sdílení vést k velkým přínosům pro společnost z hlediska posílení konkurence, zlepšení služeb. To jsou nejčastěji eh, uváděné aspekty. Ale eh, také to má určité přínosy pro jaksi ehm, zranitelnější eh, populace, méně privilegované populace, které jim umožní se pohybovat nebo vstupovat do trhu práce. K dopravě. Ekonomika sdílení může mít dobrý dopad také na snížení eh, uhlíkových emisí a na odlehčení dopravy ve městech. Tyto modely by se měly eh, integrovat i eh, do běžné dopravy, abychom podporovali mobilitu mezi občany. Ovšem uvidíme, jak rychle budeme mít k dispozici vyhodnocení dopadů, které zváží všechny možné aspekty dopadů na místní i regionální úrovni. Bude to znamenat eh, velké změny na trhu práce, eh, protože exponenciálně eh, rostou pronájmy těchto platform ze, strany, ať už eh, je to nabídek například ubytování nebo dopravy. Pro některé eh, turistické regiony, které již nyní měly eh, problémy s přetížeností, tak to mělo poměrně významné dopady. A mm, je důležité, abychom co nejdřív našli nějakou legislativní formu řešení abychom byli schopni podpořit rovnováhu mezi stimulací ekonomiky a ochranou některých subjektů. Musí to být výsledek dlouhodobého dialogu mezi evropskými institucemi, místními orgány a zástupci samotné ekonomiky sdílení. Komise by měla přijít s náměty regulace a zároveň ze strany firm je důležitá otevřenost a respekt vůči platné legislativě a vůči konkurentům. Bez dobrovolné spolupráce těchto platform nelze hovořit o vysoké úrovni ochrany spotřebitele nebo eh, řádný, řádně fungujícímu zdanění. Zdaně, daně by se měly eh, platit tam, kde dochází k ziskům. Technologie nám pomůže identifikovat příjmy, které se mají danit třeba v případě, že se eh, pronajme eh, nějaký eh, pokoj nebo nějaký prostředek dopravní. Ale je k tomu hodně co říci. Jistě budeme mít celou řadu pozměňovacích návrhů a budeme mít ještě další příležitost se o tomto tématu, které je tak zajímavé, bavit. Děkuji. Thank you, Chair, and congratulations first of all. Děkuji, děkuji, paní, a paní předsedkyně, a blahopřeji k vám no, k nové funkci. Já jsem zatím neměl možnost vám poblahopřát a také eh, blahopřeji eh, paní zpravodajce eh, k návrhu stanoviska. Já si myslím, že to skutečně skrývá velký potenciál, ale já jsem tedy mnohem optimističtější, pokud jde o Eh, potenciál ekonomiky sdílení. Tady to vypadá, že je to spíše hrozba než velký potenciál, ale já si myslím, že velkou výhodou této ekonomiky sdílení je to, že tedy eh, poskytuje více možností spotřebitelům a to je důležité. Eh, já si myslím, že v této souvislosti je tedy důležitá důvěra a v tomto ohledu tedy se domnívám, že odstavec číslo 3 je příliš pesimistický, protože my tedy potřebujeme legislativu. Na druhé straně to pomůže nebo zlepší postavení pracovníků, protože budou moci lépe sloučit profesní a soukromý život. Zároveň se to, po, eh, to pomůže tomu, abychom tedy integrovali na trh práce ty, které je obtížné integrovat. To znamená, že podle mého názoru je to obrovská příležitost, abychom tedy vzali do rukou svůj vlastní život a měli bychom s tím souhlasit. Zároveň se tedy ekonomika sdílení dále rozvíjí, vznikají nové obchodní modely a nevím, jestli je tedy možné možné vytvořit jeden regulační harmonizovaný rámec. To pravděpodobně nebude fungovat. Já si myslím, že komise eh, měla v loni pravdu, když ve svém sdělení varovala před tím, abychom regulovali příliš rychle. Měli bychom eh, se tedy věnovat spíše možnostem deregulace. To znamená, že já nesouhlasím s těmi částmi mm, stanoviska, které se týkají Mm, legislativy nebo e, hovoří o tom, že je potřeba regulační zásah v těch e, vyjmenovaných oblastech a nejsem přesvědčen o tom, že je potřeba nové nařízení. Pokud ano, tak tento závěr musíme opřít o, nějaká, o nějaké nějaká fakta a muselo by to být omezeno na jednotlivé odvět, jednotlivá odvětví. Nevím, jestli tedy je skutečně potřeba rozdělovat mezi odbornými a neodbornými službami, tak jak to navrhuje eh, paní zpravodajka. Já nevím, eh, jak, eh, v čem tedy je ten problém. Naopak tedy souhlasím s tím cestovním ruchem, tak jako kolegové přede mnou. Myslím si, že to je závažný nebo důležitá oblast, kde tedy ekonomika sdílení může sehrát důležitou roli. A poslední bod se týká daní. Já si myslím, že Eh, bychom měli dát jasně najevo, že daňová problematika zůstává v kompetenci členských států. Ani si nejsem jist, jestli tedy otázka daní spadá do kompetence našeho výboru. Možná, že tedy eh, by se daněmi s ohledem na ekonomiku sdílení někdo měl zabývat, ale v každém případě by to měly být členské státy. A ne my. To si myslím, že je velmi důležité. To je tedy všechno, co jsem k tomu chtěl říct a velmi se těším na spolupráci s paní spravodajkou a se stínovými spravodají, jak, eh, jak se dá eh, očekávat, předložíme některé pozměňovací návrhy. A nyní pan Rikie. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já chci poděkovat paní Kronen za její zprávu. Je to stanovisko, které dáváme tedy eh, komisi, která je mm, příslušná obecně k ekonomice sdílení. Tady hovoříme o dopravě jako specifickému tématu, ale víte, že jsme o eh, tom hlasovali na plenárním zasedání eh, v listopadu. Musíme mít podle mě poměrně rozsáhlý roz, rozsah působnosti. Já eh, nechci se přijít s touto zprávou ale chci jenom vypíchnout několik bodů, které se musí možná upřesnit nebo pod. Článek 5. Opravdu musíme rozlišovat mezi ekonomikou sdílení, která je, eh, je zisková za účelem zisku a která je eh, spíše skutečným sdílením. A to za účelem fiskální, eh, fiskálním samozřejmě my nemáme řešit, na tomto výboru nemáme způsobilost eh, řešit fiskální otázky, ale přesto je důležité přesně vymezit, o čem je řeč, aby bylo jasné, do jakých kategorií to spadá a co chceme potom předkládat jako návrhy členským státům či radě. Eh, řešení nemůže být sektorová deregulace, ehm, celkově to musí zůstat integrovaný a intermodální systém, nemůže to být sektorové. Byla tu zdůrazněna určitá roztříštěnost eh, eh, řešení členských států 28 regulátorů, 128 ehm, provozovatelů, ehm, spoustu různých legislativ. Eh, je důležité, aby žádný ehm, a tím pádem by potom žádný z nich neměl, z těch operátorů neměl eh, možnost eh, skutečně eh, fungovat v globálním evropském měřítku. To je důležité. Takže je, pak dojde k prostě ovládnutí těch našich trhů externími neevropskými silami. To je problém. Je důležitá také určitá harmonizace na evropské úrovni, abychom uvažovali o všech operačních eh, modech eh, a to udržitelných. To se týká v tomto případě zejména dopravy. Stručně chci potrhnout roli malých a středních podniků v ekonomice sdílení. Má zásadní dopad na mobilitu v Evropě. Jsou to jak poskytovatelé eh, služeb, ale jsou, mají často monopol, často jsou to mimo evropské firmy. Takže je důležité, aby um, docházelo k jasnému transferu kompetencí um, a to je důležité jak z hlediska ekonomické účinnosti, tak z hlediska sociální. Také velký význam je um, v napojení odlehlých eh, ne, horských a jiných regionů. Možnost této ekonomiky je právě v tom, že může jít eh, dál, než kam jde standardní ekonomika. A samozřejmě sem spadají také digitální technologie, um, auta bez eh, řidiče, to všechno snižuje náklady, ale vyvolává to také určité otázky z hlediska danění, tak aby bylo, byla to činnost daněna tam, kde dochází k tomu zisku. Může to mít nepřímý dopad na účinnost, na životní prostředí na, a pak je tu otázka bezpečnosti. Znamená, že musíme jasně identifikovat jednotlivé strany a ochranu údajů tolik témata, která mohou být předmětem pozměňovacích eh, návrhů, ale nejsem proti celkovému duchu zprávy paní Kilonen, která je skvělá. Děkuji vám. Já vám také děkuji, pane Rike. Já sama jsem eh, stínovou zpravodajkou k této zprávě a proto rovnou řeknu, paní zpravodajko, váš návrh představuje mimořádně dobrý základ pro diskuzi o ekonomice sdílení. Z mého hlediska musí toto stanovisko být bráno velmi vážně naším výborem pro dopravu. Protože polovina aktivit ekonomiky sdílení je právě v dopravě. Ať už je to o, o spolujízdu, sdílení automobilů a tak dále. Je to obrovský rozmach. Tyto aktivity mají četné formy, od soukromých platform, po sdílení nákladů až po veřejné náklady, ve, veřejné kontakty. A má to taky velký úspěch mezi populací. Některé tyto platformy eh, eh, mají, eh, mají miliony účastníků. Takže já si myslím, že je důležité, abychom šli možná dále než eh, ne, eh, Evropská komise. Já myslím, že je to dokonce nezbytné. Musíme upřesnit definici toho, co to vlastně je ekonomika sdílení, to za prvé. Další velké téma, souhlasím s panem Rike, musíme tomu vtělit eh, odpovídající regulační rámec, abychom odstranili právní a ekonomické nejistoty které zatím tlačí na všechny aktéry tohoto odvětví. Musíme věnovat obzvláštní pozornost eh, otázce práce. Ekonomika sdílení nesmí být službou zajištěnou jen eh, profesionály, tvoříme přidanou hodnotu i sociální přidanou hodnotu. Takže regulační eh, rámec nám pomůže identifikovat je na jedné straně ty profesionální uživatele, na straně eh, druhé ty neprofesionální, aby nedocházelo k nekalé e, soutěži. Je nezbytné, aby ekonomika sdílení se nepodílela na tom sociálním dumpingu v dopravě a aby ne, nevedla k vytváření statutu jakéhosi fale, falešné OSVČ, Dále je tu otázka eh, určitých eh, příjmových eh, stropů, nehovořili jsme ještě o daních, ale otázka daní prostě je nevyhnutelná. Je potřeba danit ty, kdo z toho mají příjem srovnatelný s profesionály. A měl by to být nějaký jednotný strop, aby všechny platformy ekonomiky sdílení společně měli jednotný příjmový strop pro zdanění, aby nedocházelo k, právě k narušování férové hospodářské soutěže. Pak je to také otázka bezpečnosti spotřebitelů. Pojištění v případě eh, nehody, um, osvědčení komentářů online a tak dále. Paní Kilonen, chci vám poblahopřát v první verzi této zprávy, která má vysokou kvalitu a já teď opět v roli předsednice budu eh, předávat slovo a dávám ho paní Arnouty. Ano, bylo by jistě iluze se snažit nějakým způsobem zrušit tuto ekonomiku sdílení nebo ji brzdit, obzvlášť protože její popularita Eh, je, hovoří sama za sebe. Více autonomie, méně administrativní zátěže, zátěže lépe, to, lépe, lépe to odpovídá potřebám lidí. A právě proto tu máme tu skutečnou explozi tohoto modelu v oblasti dopravy a cestovního ruchu a možná přiměje eh, státy zlepšit eh, kvalitu svých některých služeb tam, kde zatím mají monopol. A eh, samozřejmě eh, já chápu hněv eh, například hoteliérů a řidičů taxi, kteří najednou ze dne na den konkurují ne, mm, samostatně výdělečně činným osobám, Ehm, jednotlivcům, tak to prostě taxi si stěžují, taxikáři si stěžují proti Uberu, hotely proti Airbnb, třeba i v San Francisku, kde probíhají určité soudní procesy ehm, a tribunál práce v Londýně ukazuje, že to spochybňování je legitimní nejenom z fiskálních důvodů, ale i z důvodů politických, ideologických, protože mají takovou tendenci vnucovat světu svoji vizi, zejména Airbnb, kteří mají svoji nediskriminační chartu, eh, kdy se eh, například eh, vyjádřil Ehm, ředitel, ehm, tedy CEO ehm, Airbnb proti migrační politice Donalda Trumpa, čili to má takové velké přesahy do politiky. A ta eh, a Evropský soudní dvůr se zatím nevyjádřil eh, třeba k otázce Uber, takže bychom měli posečkat. Děkuji a slovo má paní Demante. Děkuji vám, děkuji eh, zpravodajce za eh, tuto, tento výborný základ eh, pro debatu a chtěla bych říci, že podle mě eh, ekonomika sdílení je velmi pozitivní. Je to ekonomika, která již prosperuje a která také určuje eh, a podmiňuje silnou inovaci, zejména v oblasti dopravy a cestovního ruchu. Je nutno také říci, že má i své negativní prvky, kterým je nutno se vyhýbat. Zejména je nutno se vyhýbat tomu, aby došlo k rozčištění eh, mezi členskými státy ty, protože existují určité nespravedlnosti nebo křivdy spočívající v tom, že neexistuje eh, neexistují eh, jednotné výrobní podmínky a tomu je nutno učinit přítrž. Eh, Ochrana spotřebitelů nespadá do kompetencí tohoto výboru, ale je to součást dopravy i cestovního ruchu. Také existují určité pochybnosti ohledně odškodnění účastníků silničních eh, nehod. Takže zde potřebujeme více eh, bezpečnosti a ochrany pro postižené a vůbec zúčastněné. Samozřejmě neexistuje recept pro všechny a pro všechno a je dobře, že eh, máme eh, v rámci ekonomiky sdílení eh, takovou to možnost spolujízdy, tím lze určité mezery zacelit například i odlehčit městské hromadné dopravy, aby nedocházelo k eh, zácpám a přílišnému znečištění ovzduší. Pokud jde o eh, pronájem, například eh, u platform Airbnb, tady se také nabízí mnoho alternativ. A pak ještě k datum a monopolu. Spravodajka právě poukázala na eh, nutnost eh, vyhýbat se vytváření monopolu a pokud je o osobní data, také musíme dbát na interoperabilitu. Děkuji vám. A děkuji také svému místopředsedovi za to, že mě eh, vystřídal. A nyní dávám slovo vám. Už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 Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji zpravodajce za práci. Eh, ekonomika sdílení je založena po mém soudu zejména na nových eh, digitálních technologiích a inovacích. To ale vede eh, k určitému znejištění určitých skupin osob. Nesmíme připustit, aby pouze mladí lidé měli přístup k této ekonomice sdílení, ale od prvopočátku musíme požadovat přístup i pro starší lidi a lidi, lidí se zdravotním postižením. Takže za komisi můžete se představit paní Martinez. Dobrý Dobrý den, paní Martine se nemohla dnes dostavit, já ji tedy zastupuji. A mám tři hlavní komentáře k tomu, co dnes již zaznělo. Za prvé, komise chce pokračovat v redukci eh, rozšířenosti trhu, zajistit eh, právní jasnost a také monitorovat vývoj na trhu. Povzbuzujeme členské státy, aby se poučili z eh, nejlepší praxe a za tímto účelem organizujeme celou řadu workshopů o cestovním ruchu a službách, které svedou dohromady řadu mm, tedy relevantních zainteresovaných stran. Jde o to se zájem poučit, aby mě vyměňovat si zkušenosti a informace. Za druhé, komise zdůrazňuje ve svém sdělení význam Eh, rozlišovat mezi eh, eh, profesionály a tedy neprofesionály a chceme, aby členské státy činili to tež. Za, dru, za třetí, bereme na vědomí výzvu k legislativnímu přístupu, k kolaborativní ekonomice, ale v této chvíli komise se rozhodla zatím nepředkládat žádné celoevropské legislativní návrhy. Děkuji. Děkuji vám. Takže pár minut, minut pro naší zpravodajku paní Kilonen, která může také odpovědět na veškeré otázky stínových zpravodajů. Kiitoksia puheenjohtaja, Ano, děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem kolegům za skvělé podněty. Doufám, že do konce března vám zašleme velmi vydařený, inovativní návrh. Doufám, že se nám ještě podaří ten dokument vylepšit. Já jsem si tady poznamenala několik věcí. Vy jste ve svých komentářích říkali to, že například nelze nebo e, z toho, co jste říkali, vyplývá, že ne všechno tedy můžeme e, zahrnout do toho dokumentu. Nicméně cestovní ruch tam ku příkladu nepochybně patří a můžeme o tom hovořit ještě více, můžeme ho více rozvést. Ráda bych také vyzvala komisi, aby k tomu zaujala trochu pokrokovější postoj. protože jinak tedy eh, aktéři na trhu nebudou mít plný přístup k ekonomice sdílení, budou blokováni. Musíme si uvědomit, že jiné oblasti světa, například i azijské oblasti, jsou v této oblasti velmi aktivní. Měli bychom se zaměřit na to, jak se k tomuto tématu přistupuje v Estonsku a mohli bychom využít tohoto dobrého příkladu z Estonska. Rozšířit ho na více členských států. Domnívám se, že modely sdílené ekonomiky by měly být přístupné všem, ne pouze mladým lidem, ale také starším osobám, lidem s postižením. Všichni Tito lidé by tedy měli mít možnost využívat výhod politiky nebo ekonomiky sdílení. Já chápu, že celá řada z nás má zájem o ekonomiku sdílení a že nám to tedy velmi leží na srdci, ať už v tom či onom smyslu. Já jsem tedy zjistila, že ať už tu ekonomiku sdílení chýpám, chápeme jakkoliv, tak někdy ty naše představy zkrátka neodpovídají realitě. A někdy je to bohužel tak, že lidé k této oblasti nepřistupují s dostatečnou důvěrou. Někdy je to tak, že zkrátka získají navrh obavy a rizika, která jsou ve členských státech zmiňována právě těmito problémy bychom se měli na úrovni Evropské unie zabývat, tak abychom nevytvářeli překážky pro nové podnikatelské subjekty nebo pro občany, kteří eh, tedy chtějí začít podnikatelsky působit v rámci ekonomiky sdílení. Nechceme, aby ty podniky odešly jinam, ať už do Spojených států, do Číny nebo do Japonska. Ta myšlenka, která tu zazněla, e, a e, sice to, že tedy daňové záležitosti zůstaly v kompetenci členských států, to je pravda. Nicméně pokud o této záležitosti nebudeme hovořit, tak se velmi snadno můžeme dostat do situace, kdy stávající podniky tedy budou v konkurenčním vztahu s podnikatelskými subjekty v rámci ekonomiky sdílení. Ještě jednou bych ráda vyzdvihla ten eston, estonský příklad, protože právě Estonsko se k tomu, přistoup, eh, k tomu přistoupilo velmi inovativním jedinečným způsobem. A proto by bylo dobré, kdybychom tady mohli rozšiřovat tyto příklady dobré praxe. Bylo by to velmi užitečné i pro ostatní. Bylo by dobré, kdyby všechny členské státy tady mohly využít tohoto příkladu. Nemusíme totiž opakovat stejné chyby. chyby. Můžeme se učit od sebe navzájem. Děkuji, paní Kilonen. Předložení pozměňovacích návrhů 8. března v poledne lhuta. A předtím, než se dostaneme k bodu 27, kolegové. Tak mi dovolte pozdravit paní Ursulu Boš a poděkovat jí. Paní Ursulo Boš, vy eh, jste administrátorkou v sekretariátu výboru pro dopravu už několik let. No a dnes je to tak trochu váš poslední aktivní den Vím, že jste hodně pracovala s panem Bartem a já za výbor pro dopravu vám chci poděkovat. Vím, že někdy politici nejsou úplně příjemní, že jsou trochu vrtošiví někdy. Nikoliv, panem Bar, nikoliv pan Bart samozřejmě, ale někteří. A administrátor to není jen tak někdo, to je také někdo, kdo se spolu podílí na um, vypracovávání, na posuzování právních norem, kdo je často zdrojem expertízy. Já vám chci popřát mnoho zdaru ve vašem e, důchodu, ať se vám dobře daří, ale d- brány e, a dveře našeho výboru jsou nám vždy otevřeny, vždy nás můžete přijít navštívit. Děkuji za odvedenou práci a eh, rádi vás znovu uvidíme. A teď vám, eh, teď se zasloužíte potlesk za tu skvělou práci, kterou jste eh, celou, celá leta odváděla. Ça fait du bien de faire des petits... Tak, to bylo příjemné si udělat maličkou pauzu. Ten lidský vztah, to je to důležité. A teď pokračujeme dál. A to je zpráva pana Zlotovského. Řekla jsem to správně? Jo. Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost, evropská gigabitová společnost a 5G. Pane zpravodaj, já vám dám slovo. A pak nás čeká rozprava s dalšími stínovými zpravodaji, kteří jsou přítomně. Máte slovo, pane zpravodaj. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Milí kolegové, milé kolegyně, to stanovisko, které jsem vám předložil, je velmi stručné. Už jste určitě měli možnost se s ním seznámit. Rád bych poukázal pouze na některé z těch nejdůležitějších bodů. Ale byl bych také velmi rád, kdybyste nám eh, kdybyste mi k tomu řekli svůj názor. Budoucnost internetu 5G, nepochybně to nebude dlouho trvat a budeme mít 7G. Nesmíme ale zapomínat na jednu věc. A sice to, že technologie se neustále vyvíjí a že tedy nesmíme ztratit ze zřetele některé regiony EU, které budou mít problém zavést už 5G, protože to nepochybně vyžaduje velmi vysoké investice do infrastruktury. Celé se to musí velmi pečlivě naplánovat. Digitalizace a dopad digitalizace na dopravu, protože my tady neustále hovoříme o inteligentních dopravních systémech. A myslím si, že v celé Evropě máme v tomto ohledu ještě poměrně velké rezervy. Já jsem vám vděčný za veškeré vaše komentáře, Doufám, že se k tomu tedy vyjádříte, tak abychom z tohoto stanoviska následně vytvořili ještě dokument lepší, dokument, eh, který bude obsahovat eh, věci, které mi eventuálně unikly. Děkuji. A slovo mají stínoví zpravodajové. Jako první vy, pane Bart. Já budu pokračovat německy, protože jsem si udělal poznámky německy. Eh, Já bych chtěl poděkovat panu kolegovi Kosmovi Zlotovskému za jeho stanovisko. Myslím si, že už zdůraznil ty nejdůležitější body. Digitální éra už nemá žádné hranice, e, nezná hranice v tom dosavadním slova smyslu, to znamená, že dochází k celosvětovému propojování, které je velmi razantní. Digitální E, změny vešlo k tomu, vedly k tomu, že stále více produktů a služeb je nabízeno přes internet. To znamená, že e, právě internet je platforma s obrovským potenciálem růstu. Zároveň, a to už řekl i pan zpravodaj, nestačí, aby e, všichni lidé měli rychlý přístup k internetu. Nestačí, když budeme pracovat plošně, nestačí pouze to, že každý bude tedy profit, nebo aby každý mohl profitovat z evropské gigabitové společnosti, musíme dostatečně investovat do síťové infrastruktury ve všech členských státech. To znamená, že těmto investicím se zkrátka nevyhneme, pokud chceme držet krok s mezinárodní konkurencí. Já trochu lituji toho, že komunikace, že Eh, komise se ve svém sdělení soustředí pouze na silniční dopravu, ne na železniční dopravu. Myslím si, že právě v oblasti železnice došlo eh, k velkým zlepšením, ne pouze z hlediska přátelského přístupu k zákazníkům, ale také z hlediska údržby. I v tomto ohledu bylo dosaženo velkých pokroků. To znamená, že právě železnice je důležitým aktérem na tomto poli. Bod číslo dvě stanoviska. Tak tady to vidím podobně jako pan zpravodaj. Nemyslím si, že eh, ty rezervy eh, v, v, v připojení je možno vyřešit pouze investičními fondy. V návrhu komisi, z komise se eh, často hovoří o financování z nástroje pro propojení Evropy a já si myslím, že právě nástroj pro propojení Evropy je podfinancován že by bylo lepší nebo že by bylo dobré eh, míru finančních prostředků navýšit. A Rád bych se vyjádřil ještě k bodu číslo 7. Automatické řízení nebude mo- možné bez dostatečně silného internetového připojení. Eh, máme různé aplikace pro parkování a e, aut, sdílení aut pro všechny tyto oblasti je tedy důležité internetové připojení. Myslíme si, že bychom tedy tomu měli přizpůsobit i plánování e, silniční dopravy, měli bychom na to vynaložit veřejné prostředky a nepochybně to povede i k e, možnému, možné úspoře emisí CO2. Z tohoto důvodu se tedy celá řada lidí do budoucna rozhodne, že tedy zvolí jiný způsob dopravy, než je auto. Pokud jde o cestovní ruch, tak i tady to může přinést velké výhody, protože cestování by mělo být pro eh, spotřebitele jednodušší. My jsme se snažili o integrovaný systém eh, vystavování jízdenek, tak abychom mohli překonat eh, národní hranice a aby tedy cestování bylo co možná nejjednodušší a nej, probíhalo co nejhladším způsobem. Děkuji vám a těším se na naši vzájemnou spolupráci. Euh, Děkuji vám. Další řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové já bych chtěl napřed poděkovat panu Zlotovskému, ale je obtížné eh, k němu hovořit, když sedí za mnou, ale současně mluvím eh, ke všem ve výboru. Jedná se o pokračování debaty, kterou jsme zahájili včera o evropské digitalizaci. A vyslechli jsme mnoho různých názorů už včera, i já jsem se vyjádřil a nebudu to opakovat, protože asi nebude, nebo by nebylo v tom mnoho rozdílů. Moje stanovisko se od včerejška nezměnilo. My vidíme vývoj inteligentní dopravy a e, nyní jde o to zajistit, aby e, automobily uměly sebou komunikovat e, v reálném čase. 3G nebo 4G nestačí. Eh, máme zde určitý eh, problém, protože ani 3G, ani 4G nejsou eh, dostupné ve všech mikroregionech Evropy a v tomto ohledu zaostáváme. Tak jak hovořit o digitalizované Evropě, když je to možné pouze v hlavních dopravních uzlech nebo nejdůležitějších aglomeracích. Vidíme, že Evropa je prakticky rozdělena ve dví a toto není politický problém. E, není to ani otázka toho, zdali budeme platit za to v eurech nebo jako v Maďarsku v maďarských forintech. Je to určité zaostávání Eh, vůči globálnímu vývoji. Na tom musíme eh, zapracovat, přitlačit a eh, víme dokonce, že i v rámci jednoho a téhož členského státu se najdou oblasti, které nemají úplný přístup k internetu. Nemají širokopásmové technologie a na druhou stranu vidíme nové automobily navrženy eh, designéry, které využívají internetové připojení, ale když se vzdálíte 300-400 kilometrů od Budapešti nebo Bruselu, tak eh, se vše zastaví, protože už není přístup k internetu. Takže 5G vytváří nové eh, eh, obchodní modely v dopravě i cestovním ruchu. Musíme to podpořit a vyžaduje to těsnou spolupráci mezi sektory a odvětvími a eh, také to přispívá k ekologičtější dopravě, přispívá to k modernizaci dopravy. I já předložím pozměňovací návrhy a chci ještě jednou poděkovat za návrh textu. Pane Teličko, jste na řadě. Paní předsedkyně, děkuji vám a děkuji kolegům. Budu velmi stručný, protože včera jsem dlouze hovořil eh, o svých dvou stanoviscích eh, digitalizace a standardizace nebo normalizace. Takže pouze několik poznámek. Za prvé, chci zdůraznit, že doprava může být velmi důležitým eh, nosičem eh, digitalizace ekonomiky, ale současně eh, to může být velká výzva. Když pohledneme na dopravu, jako na něco, kde trávíme značnou část svého dne, tak je to do značné míry ještě pod úrovní Eh, vývojových možností. Zatím ještě nevyužíváme zcela eh, potenciál dopravy. Z řady důvodů eh, jedním z nich je infrastruktura. O tom dnes hovoříme, o 5G. Aby to byla správná cesta, po níž se vydat. Nechci nyní hovořit o jednotlivých dimenzích tedy o tom, co přesně se může v dopravě vyvíjet rychle, protože začíná to automatizací eh, strojů, eh, respektive signalizace nebo automatizací eh, vydávání jízdenek a tak dále. Ale hlavní výzva po mém soudu je politická vůle, pochopení nejenom politiků, že tady se nabízí skutečná příležitost a možnost eh, skutečné revoluce a pak finance. Konec konců hovoříme o 650 miliardách na příštích 10 let, to nejsou malé ryby, a když to rozdělíme deseti, tak e, to číslo zase nebude až tak dramatické. Ale přesto, podíváme-li se na tato čísla, tak e, jsme ještě e, velmi vzdáleni od dosažení ročního podílu. Ještě si odbočím k EFSI. Ano, víme, že nový fond vznikne. Možná, že to je pouze můj osobní názor, ale e, myslím, že e, jej dostatečně nevyužíváme. A to samo o sobě je výzva. Hovořilo se zde již o blendingu. E, k tomu bych také chtěl obrátit pozornost v rámci stanoviska. je zde nutnost vytvořit také předpoklady a podmínky pro soukromé investice. Pan Zlotovský v odstavci 4 poukázal na aplikaci eh, článku 107 a 108 smlouvy, prohlašují tedy určité kategorie podpory a tak dále s cílem usnadnit budování vysokorychlostních internetových sítí. Já eh, nejsem zcela nadšený tímto zněním, protože v současné době, kdy máme kolem Evropy množství protekcionismu, je to trochu riskantní. Myslím, že komise hodlá předložit eh, nový pohled na eh, eh, směrnice o širokopásmových technologiích a to by bylo pro mě méně riskantní. Mám, pane Zlotovský, několik pozměvacích návrhů. Někdo se zde také odvolával na cestovní ruch, to nám také chybí ve stanovisku, takže tady bychom mohli vytvořit lepší rovnováhu, ale celkem za to myslím, že je to dobrý základ, k němuž rád přispějí svými pozměvacími pozměňovacími návrhy. A slovo má pan Riky. Euh, Já chci poděkovat panu Zlotovskému za jeho zprávu, která je velice dobrá, je hutná, je krátká, je kompletní. První poznámka. to, co vyjadřujeme tím 2G, 3G, 4G, 5G, to je eh, určitý podíl uh, rychlosti a, a objemu dat. Ale nemá jít jenom eh, o zlepšování komunikací, ale potenciální otvírání úplně nových způsobů využití, což má určité dopady z hlediska konkurenceschopnosti. A je tu problém, protože je tu určitý závod eh, o rychlost těchto zařízení ve světě s Japonskem, Korej, Čínou, Spojenými státy. A to má dva účinky. První účinek je, že v průběhu toho, těch technologických závodů se utváří normy. To znamená, ty země, které jsou eh, první, prostě pak vnucují ostatním své normy, abychom, protože jinak můžeme mít normy, které budou zastaralé. Za druhé je tam faktor celkové hospodářské konkurence, což může znamenat i eh, základní přelomy v konkurenci s eh, světovými hráči. Může to mít velké dopady tudíž nejenom na naši ekonomiku a obecnou konkurenceschopnost, ale když to eh, vezmeme v kontextu toho, co říkal kolega o nutnosti investic, eh, těch 650 miliard, když se podíváte na Francii, tam se hovoří jenom o 30 miliardách, tak si eh, uvědomíme, co to může znamenat v evropském měřítku. A zatím vůbec nemůžeme držet krok s investicemi v ostatních částech světa, což může mít obrovské dopady na konkurenceschopnost. Musíme to, vidíme to už v, doprav, v dopravě, internet věcí, to je další věc, která se hodně promítne um, do uh, problematiky dopravní. A dále uh, poštovní služby v podstatě téma, které se neřeší eh, v této zprávě. Ty, ta výměna názoru, obchod, to všechno eh, vychází z, naší, eh, z našeho, spadá do našeho výboru, k tomu bude potřebovat článek 55, protože to je skutečně něco, za co jsme zodpovědní. I, takže jsou tu výzvy, které se nás dotýkají přímo ale které vyvolávají i určité obavy. Jde o naší investiční a technologickou kapacitu, normativní kapacitu a celkově konkurenceschopnost. Tady je důležité se obrátit na komisi. Mělo by to být něco trošku lepšího, než jenom nějaké sdělení nebo orientační zpráva. Musí to být plán, který zahrnuje technologické i další aspekty. Ta eh, výzva je obrovská. Já to tady chci ještě jednou zdůraznit, protože tady to vypadá, že prostě je to nějaká zprávička na konci dne, která projde eh, výborem, že je to něco, nějaké lehké téma. A ono je to přitom jedna z těch nejvýznamnějších věcí, které nás čekají v nadcházejících několika letech, pokud nebudeme mít eh, odpovídající řešení, tak za to zaplatíme draze v dalších letech. Děkuji, pane Rike. Dám slovo Evropské komisi. Pan Lefev, je tam? Jste tam. Paní předsedkyně, vážení poslanci, právě jsem byl informován, že paní Chryzanovská eh, se k nám eh, připojí v 6 hodin, to znamená každý okamžik. Eh, abychom nezdržovali, tak můžeme zatím se sbírat otázky a pak mohu slíbit, že budou přímo zodpovězeny na adresu zpravodaje. Mluvám se, jinak to nejde. Dobrá, takže vy se mi snažíte říct, že komise chybí. I když tady všichni poslanci říkají, že je to obrovská výzva, na kterou zatím nemáme odpověď. No dobře. Takže to bude jednoduché. My vám zašleme otázky a přejeme si konkrétní odpovědi, protože naši stínoví zpravodové musí v těchto věte, věcech uh, být schopni postupovat. A já vám, pane zpravodaj, dávám znovu slovo. Merci bien. E, bardzo... E, Děkuji vám. Děkuji vám všem za připomínky, poznámky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na železnici nebo internet věcí. To e, vše sem patří a jsou to věci, které už dnes elektronicky využíváme. Komunikace elektronických přístrojů mezi sebou již probíhá a také letecké společnosti využívají určitých elektronických možností. A ve svém stanovisku, eh, které jsem ehm, dal k dispozici i příslušnému výboru, průmysl, eh, výzkum. Eh, jde o to zdůraznit, jak eh, důležitý je obecný přístup k internetu v Evropské unii pro sektor dopravy. Samozřejmě i pro odvětví cestovního ruchu, ale to vše spolu souvisí. Nejde pouze o tyto dvě branže, ale o celé hospodářství. My z pohledu našeho výboru hovoříme pouze o dopravě a cestovním ruchu, ale i jiné věci jsou velmi důležité pro rozvoj eh, celoevropské ekonomiky. A pane Rike, mm, byste hovořil o tom, že Evropská unie eh, musí nalézat vlastní cesty a způsoby, aby to vše bylo perspektivní. My tady hovoříme o 5G ale za dva roky možná budeme hovořit o 7 nebo 8 G a i to souvisí s technickým pokrokem. A proto o to jde. A abychom mm, zůstali i konkurenceschopní. Jsem tedy zvědav na vaše pozměvací návrhy a jsem si jist, že vyslechneme i něco zajímavého od Evropské komise. Lhůta pro pozměňovací návrhy 7. března, připomíná v poledne. A zůstáváme v digitální revoluci internet. Zůstávám se k dalšímu bodu a to je podpora připojení k internetu v místních komunitách. A zpravodajkou je paní Tarpadel, které dám slovo. Tarpadel. Takže mám za to, že návrh komisy um, na podporu připojení k internetu v, místí, v místních komunitách je samozřejmě nezbytná a žádoucí z hlediska dopadu na každodenní život občanů, ale také z hlediska možnosti představení aktivit Evropské unie v souladu s vizí Jungrovy komise z května 2014 přístup k internetu se stává důležitou eh, předběžnou podmínkou pro plnění cílů konektivity a pro celkové posílení tohoto sektoru. Takže celkově podporuji návrh komise, mám za to, že implementace projektů bude znamenat přidanou hodnotu pro dotčené komunity. Striktněji z hlediska Eh, dopravě cestovního ruchu jsem se snažila to směrovat právě k zahrnutí těchto dvou sektorů ehm, z hlediska poskytování bezplatného připojení eh, k internetu bezdrátovému, ať už eh, třeba v, ehm, v rámci turisty, turistiky nebo ehm, v rámci knihoven a jinde. Sektor dopravy musí vstoupit do nové éry. Protože máme nový profil cestovatele a turisty, který má daleko eh, lepší digitální dovednosti. A ehm, veřejné orgány musí ehm, instalovat eh, Wi-Fi, eh, aby tím podpořili i mobilitu protože eh, zatím eh, je připojení bezdrátové k internetu nedostatečné. Mohlo by to eh, pomoci dále vyhodnocovat i dopravní politiky. Takže v a v reálném čase bychom mohli získávat zpětnou vazbu o možnostech a potřebách občanů v oblasti dopravy. Veřejné orgány mohou tak vytvářet větší jistotu optim, optimalizovat veřejný prostor, optimalizovat infrastrukturní eh, investice a snížit zátěž vyplývající se znečištění z dopravy. Možnost připojit se k internetu prostřednictvím těchto bezdrátových připojovacích míst v rámci cestování nebo prostě na, na veřejném prostoru města, které lidé neznají, to by hodně pomohlo. Nejde jen o přístup k informacím, ale celkovému nárůstu kvality služeb a také bychom tím eh, dali turistům větší pocit, pocit jistoty. Takže to má prostě jasné přínosy a je důležité ještě upozornit na několik aspektů, které se musí zlepšit co nejdřív. Zejména s ohledem na to, že i u této zprávy chybí stále vyhodnocení dopadu. Pro začátek je dobré, abychom definovali celkově koncepci místních komunit, které jsou způsobilé k tak, pro takové projekty. Jaké eh, komunity se mohou hlásit eh, a žádat o takové fondy a jaké je mohou dostat. Musíme eh, se rovněž postarat o to, abychom měli jasné zeměpisné rozptýlení těchto, eh, těchto aktivit. To jsou jen dvě otázky eh, týkající se této eh, zprávy. A spolu s tím, co říkala výbor pro rozpočet, žádali jsme o navýšení prostředků k tomuto účelu. Těžko můžeme získat výsledky bez odpovídajících investicí, a aniž by to odpovídalo poptávce i když zástupci komise uznali, že je to návrh, jimž pouze vytváříme základy projektu, které, který bude růst v budoucnosti, musíme mít nějaké investice, které budou mít podstatný dopad na Evropskou unii pro, budou, z hlediska imidže. A ještě pokud dále jde e, o propagaci, tak je důležité zajistit, aby přínosy těchto financí, ať už pro um, obce eh, nebo eh, další se opravdu promítly do eh, konkrétních služeb, které z těchto investic vyplynou. Nesmí, to, nesmí zůstat pouze u nějakých dočasných projektů, abychom jenom očkrtli něco ze seznamu iniciativ. Tady je opravdu obrovská potřeba konektivity celého našeho kontinentu, a protože to představuje budoucnost. Proto musíme zajistit bezplatné připojení, eh, bezdrátové připojení k internetu na těchto místech za podpory a financování eh, Evropské komise. Očekávám na návrhy kolegů stínových zpravodajů. Merci beaucoup, madame la Děkuji vám, paní zpravodajko. A slovo dávám stínovým zpravodajům. Pan Finn Vandekam za EPP, který tu zastupuje zpravodaje. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, paní předsedkyně, velmi děkuji. Už doba už poměrně pokročila. Paní stínová zpravodajka bohužel dneska nemůže mezi námi být, proto ji budu zastupovat a řeknu k tomu tři věci. Za prvé, kde by tyto hotspoty měly být? V názvu jsou místní společenství, obce, e, což, co ovšem, když se nacházejí na, ve venkovské oblasti, v, v Karpatech, nebo jde o e, Eh, komunitu v Paříži, v městském prostředí. To znamená, že my nevíme, co si pod tím máme představit. A my eh, v EPP se snažíme o to, aby se nesoustředilo všechno pouze do měst, ale abychom se zaměřili i na oblasti, které nejsou tak hustě osídlené, aby i tam fungovalo takové připojení. Možná, že otázka, kterou vnesu, sem nepatří, ale rád bych se zeptal, jestli tedy eh, existuje spojení na základě skleněného vlákna, nebo je to prostřednictvím eh, bezdrátového spojení, nebo jak je to organizováno. A kromě toho, paní předsedkyně, je tu velký rozdíl mezi tím, jak se na to dívá SAD a EPP. A e Eh, kdo má rozhodnout, eh, trh nebo Evropská komise. Já bych byl spíše pro trh, protože tam, eh, kde to nebude možno zaplatit, tam by tedy to mohlo být podpořeno subvencemi, ale myslím si, že i trh by se o to měl postarat a soukromé tržní subjekty to udělají rádi. Oni se na to těší. Tady, tady jde o datová propojení, která se neustále rozvíjejí. A co uděláme se stanoviskem švédského parlamentu, který máme, které máme ve svých složkách? Ano, je to tedy stanovisko, které poukazuje na to, že je potřeba dostat principu subsidiarity, to znamená, že bych se rád zeptal, jak to bude s tímto stanoviskem. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Je donne la... Děkuji, pane Wim van de Kamp. A nyní pan Tošenovský. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za krásně vyslovené jméno. Je to velmi komplikované pro francouzský jazyk. Eh, chtěl bych poděkovat v prvé řadě paní zpravodajce mm, za, za připravený návrh Eh, protože jsem byl zpravodajem eh, telekomunikační části CEFu, tak eh, jsem rád, že mohu sledovat ten další vývoj, protože schvalování právě telekomunikační části z CEFu nebylo nijak jednoduché a hledali jsme všechny, všechny možnosti, které k tomu využít. Proto i ten pohled můj na ten současný stav je možná tímto i ovlivněn. Možná naváži na paní zpravodajku a připoju se k té malé kritické poznámce nebo eh, návrhu, eh, že právě není tento návrh z komise není podepsen dopadovou studií, tak jako běžně bývá u věcí, kde dochází k uvolnění veřejných eh, prostředků a k podpoře Komise také říká, e, docela otevřeně říká, že je to projekt e, velmi rychlý s určitým omezeným, omezeným opro, počtem financí a nebo objemem financí e, s tím, aby se ukázala a rozjela se možnost pomoci, pomoci v této oblasti. Stejně tak samozřejmě nemůžeme očekávat u tak omezeného objemu že ten dopad bude nějaký velmi dramatický, je to spíš pomoci skutečně v určitých malých lokalitách a v omezených eh, oblastech, eh, tak jak naznačuje paní zpravodajka. Eh, právě proto by si myslím a navazuji na svého předřečníka, že musíme k tomu přistupovat velmi opatrně a rozumně, protože bychom neměli vstupovat do konkurenčního prostředí tam, kde eh, soukromý sektor eh, umí toto řešit eh, a na druhé straně by bylo škoda těchto peněz, abychom nevyužili v, mír, v místech, kde, kde narážíme na určité bariéry. Chápu paní zpravodajku, že v rámci stanoviska dopravního výboru zaměřuje pozornost na veřejnou dopravu a turismus je to určitě směr, který, který by měl být také velmi vnímán a, a nabízí se tato možnost využití těchto prostředků. Eh, neměli bychom však zapomínat, že to má směřovat hodně k, eh, k pokrytí eh, pro místní obyvatel, obyvatele a velmi souhlasím s tím, že to je právě v oblasti mm, kulturních aktivit, eh, veřejných knihoven, památky, eh, zvýraznění a přístupu informací k památkám, eh, ale opět neměli bychom, neměli bychom tento okruh jenom tak příliš omezovat. Myslím si, že skutečně velmi důležité je citlivě nastavit ty parametry tak, abychom nenarušovali konkurenční prostředí, protože by se nám to vrátilo eh, v, eh, tam, kde to řeší, řeší soukromý sektor, že by nám byl, by byl vytěsněn víceméně právě v prostředí eh, menších lokalit, menších, menších komunit a dlouhodobě by nám potom scházela aktivita těchto, těchto providerů. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce a těším se na, na spolupráci a mm, samozřejmě e, pozměňovacími návrhy budu se snažit pomoci co nejvíc e, pomoci, tak aby zpráva byla e, úspěšná. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup. La parole est à vous. Děkuji. Slovo máte vy, pan Radoš. Děkuji, paní předsedkyně. De- digitalizace sebou nese velmi významné strukturální změny. To znamená, že optimalizuje dopravu, umožňuje snažší nákup jízdenek a tak dále. A právě to je důvod, proč jménem ALDE podpořím tento návrh stanoviska a s tím zpětý návrh nařízení Finanční pomoc by měla být tedy rozdělena geogra z geografického hlediska spravedlivě, nicméně systém komise First Come First Serve eh, by mohl tento, tuto geografickou rovnováhu narušit. To znamená, že horské vzdálené ostrovní oblasti by pak eh, tím trpěly. A právě proto skupina ALDE nepodpoří eh, ten princip first come, first serve, to znamená, eh, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jde spíše o podporu menších společenství, lokálních společenství a jde o to, abychom vytvořili kritéria pro eh, jejich financování. V tomto ohledu tedy členové frakce ALDE navrhli některé pozměňovací návrhy a já vás tedy žádám o jejich podporu. Děkuji. Děkuji vám, pane Radoš. A slovo má paní Devonte. Eh, ano, děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Ty pozměňovací návrhy se nám líbí, v podstatě s nimi souhlasíme. Pokud je o pozměňovací návrh číslo 3, tam se, myslím, jedná o 120 milionů. V každém případě považuji za nutné, abychom tady tento, tuto částku navýšili. A ještě něco k tomu, co už jsem řekla. Je důležité, abychom zohlednili i okrajové oblasti, vzdálenější oblasti a komunity, které tam žijí. Možná, že by bylo dobré do toho zahrnout ještě jeden aspekt a sice hustotu obyvatelstva, protože čím řidší osídlení, tím menší je snaha o investice. To znamená, že e, to bychom také měli vzít v potaz. E, důležité tedy je, že to je prospěšné e, veřejné dopravě a to je tedy další věc, kterou musíme zohlednit a měla by to být také pobítka pro vytváření dalších pracovních míst, pro to, aby tedy eh, z těchto vzdálených oblastí neodcházeli lidi. Domníváme se tedy, že to je důležitá pomoc, nebo že by to mohla být důležitá pomoc pro rozvoj eh, ekonomi- hospodářství v těchto oblastech. A může to být také mm, motivace pro rozvoj cestovního ruchu a dopravy Kromě toho jsou tu ještě další specifické požadovky. Domníváme se, že by ty investice tedy měly přinést velmi eh, důležité plody. Na slovo dostává komise Děkuji, chci poděkovat zpravodaji eh, za eh, zprávu a pozitivní komentáře. Eh, snad bych vám napřed přiblížila eh, historii vzniku tohoto návrhu. Objevil se poměrně pozdě a snad si to zaslouží určitého úvodu. Mm, my jsme mm, eh, si všimli, že naše práce na gigabitové společnosti, na zvyšování ambicí konektivity a příprava na budoucnost mm, se nesetkává s velkou mm, veřejnou podporou, protože konektivita není velmi viditelná mm, e, fantastické investiční prvky e, komunikačního kódu e, nejsou zcela srozumitelné obyčejným lidem. Když, se, když si přečtete tu veřejnou konzultaci, tak je to stěží pochopitelné. Je to hustý a dlouhý dokument. A proto Eh, opakovat to, co dělá eh, soukromý sektor, by mohlo být užitečné, eh, abychom obyčejným občanům přiblížili, co to je gigabitová společnost. Velká města, Brusel a Paříž, které která investují do cestovního ruchu, z toho také těží. Mají bezplatné Wi-Fi ehm, na veřejném prostranství a tak dále. My se domníváme, že by bylo nesmírně cenné, kdyby i jiné komunity nebo tedy obce měly přístup eh, k těmto možnostem. A inspirovali jsme se eh, dvěma prvky jednak eh, z projektu We Know Best. Tam jsme investovali právě do konektivity v zemi, ale jelikož jeli, ale tyto investice jsou zcela neviditelné. Takže my jsme se snažili zajistit, eh, že pokaždé, když investujeme eh, evropské peníze do konektivity, tak s tím musí souviset i Wi-Fi, aby to bylo okamžitě viditelné pro občany. Druhá inspirace mm, pochází z toho, že e, jsme si všimli, že investice do gigabitových sítí, například v Nizozemsku, e, tam to probíhá tak, že vlastně e, postaví volně stojící sloupy a nechají obyvatele, aby si mm, s tím pohráli, určité přístupové body tedy a e, lidé si to mohou e, vyzkoušet, otestovat, ohmatat. To je určitá logika která se skrývá i v našem návrhu. Je to něco, co je doplňkové eh, k gigabitové společnosti, ale je to také určitá eh, příprava eh, budoucích investic do vysokokapacitních sítí, které bychom rádi zahrnuli do příštího víceletého finančního rámce. Vy jste položili několik otázek. Beru na vědomí kritiku, že jsme neprovedli studii hodnocení e, dopadu. E, nicméně v případě kódu jsme tak učinili, zejména jsme se zaměřili na e, sociálně-ekonomické dopady a také pokud je o investice do CEFu druhý bod. Toto je projekt podpořený z CEF a proto eh, z definice se nemůže jednat o čistě instrument soudržnosti, koheze. Musí tedy eh, vycházet eh, z ducha CEF do kterého vlastně eh, investujeme evropské finanční prostředky. To eh, přísně vzato neznamená, že jakékoliv eh, oblasti, i vzdálené oblasti, by byly diskriminovány. Je to poměrně malý finanční obnos. Může to pokryt 6 až 8 tisíc komunit nebo obcí, takže buďme realisté nedoputuje to do všech obcí, které potřebují nebo si zaslouží takovýto projekt, ale doputuje to k těm obcím, které splňují eh, kritéria jasně definována eh, v eh, příloze k návrhu. A jsou to ty, které zajistí i dobrou kvalitu. To je základní a zásadní, protože myslím, že mm, není v zájmu nikoho, aby evropské peníze a logo byly mm, vlastně při připojeny k službám, které eh, nejsou dostatečně kvalitní alespoň moje děti vám potvrdí, že nic není horšího než nekvalitní Wi-Fi. Eh, a další bod, který zde eh, zazněl velmi pádně, nemůže to nahradit jinou nabídku obdobných charakteristiky. Eh, Mí kolegové z DG Competition tedy eh, s tím souhlasejí. Určitě nechceme nahrazovat veřejný sektor a vytvářet nekalou eh, konkurenci. Ani město Paříž se nedopouští nekalé konkurence, když zavádí Wi-Fi do Louvru. Ale pokud už existuje veřejný systém Wi-Fi obdobné kvality, pak očekáváme, že starosta nebo kdokoliv tedy si podá žádost o tento projekt, eh, že eh, tu žádost tedy nepodá, protože naším záměrem není eh, nahradit nebo vyloučit takovéto nabídky z trhu. A nakonec musí to být podpořeno příslušnou obcí po celou dobu trvání projektu. Eh, a když se něco porouchá, musí to být opraveno. Zařízení Wi-Fi i zde v Evropském parlamentu má omezenou životnost a eh, bylo by nelogické očekávat od eh, dané obce, že to bude podporovat na věky. A také není nemožné, že v určité chvíli ty body Wi-Fi které stále vydáme kolem sebe, jednou zmizí. V některých skandinávských zemích mobilní společnosti už nabízejí eh, neomezené balíčky a je možné, že tato technologie tedy zanedlouho bude mít navrh. Takže eh, lze počítat s tím, že během určitého období to bude fungovat dobře a pak dříve nebo později řekneme, je-li to stále užitečné, ponechte si to, když ne, eh, tak si to ne, nenechte. Otázkou také je, kdy eh, veřejný sektor učiní takové investice, aby eh, přimělo lidi k využívání digitálních služeb skrze Wi-Fi. A nakonec e, nej, velmi důležité dva body, které jste e, zdůraznili. Kdo bude vlastně příjemcem my e, se domníváme, že to bude široký okruh subjektů a e, místa jako nádraží, která jsou důležitá pro cestovní ruch, ruch mohou být v soukromém vlastnictví, ale e, jsou vlastně veřejnými prostranství, takže bude, budou e, mít nárok nebo budou způsobilé. Takže v návrhu hodláme definovat přesně způsobilost těchto veřejných subjektů a chceme, aby definice byla poměrně široká, aby nedošlo k diskriminaci diskriminaci mm, e, příjemců. Ale pokud jde o první výzvu, e, tak v zájmu jednoduchosti, což je důležité v tomto projektu, navrhujeme pouze e, obce, města. A pak poslední bod, který zazněl, to je zjevná, zjevný rozpor mezi geografickou distribucí. Project. So it has to be linked to an object, eh, eh, je, musí existovat objektivní klíč pro distribuci eh, fondů. Fondy nelze distribuovat geograficky a proto můžeme buď projekty hodnotit, anebo vycházet z principu, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale je také možné mm, jednotlivými nebo sledem výzev omezit počet žadatelů a příjemců. Už máme musím vám vás přerušit, protože tlumočníci s námi nemohou zůstat, zůstat díle déle a je důležité eh, dát ještě eh, se slovo na závěr. Takže, takže tento, tato koncepce, že eh, první budou sloužení nejdřív, tak eh, ta je jasná, ale metoda geografické distribuce bude řídícím principem. To znamená, že to můžeme potom postupně přizpůsobit eh, zeměpisnému eh, rozmístění. Děkuji a ještě minutku, paní zpravodajce. Děkuji vám. Děkuji také zástupcům Evropské komise za vysvětlení jsem opravdu ráda, že to byla debata poměrně zajímavá. Ty problémy, které byly nastoleny, byly rovněž podnětné. A e, skutečně první otázka, jak to zmínil i pan van der Kamp, je, kde budou e, ty e, body Wi-Fi nejenom v centru měst, ale také například v prostředcích MHD, na stanicích autobusu, ve školách, v knihovnách a tak dále. Je jasné, že uživatelé nesmí být jenom pouze turisti, ale v první řadě eh, obyvatele. Neměli bychom mít eh, omezenou definici, ale měli bychom jasně definovat eh, tento koncept. Jinak nebude jasné přesně, kdo z toho má mít prospěch, kdo toho může využívat. Fondy jsou i nadále omezené. Mohli bychom říci, že by mohl být dojít k úspěšnému zkombinování financování ze strany soukromého a veřejného sektoru. No a pak je hodně věcí, o kterých bychom se ještě mohli bavit v momentě, eh, kdy budeme mít pozměňovací návrhy, tím se vysvětlí některé věci, ještě další setkání se stínovými zpravodaji. Myslím, že je to celkově dobrý projekt, ale dejme mu tu, eh, ten význam, který si zaslouží, protože eh, neomezený přístup k internetu skutečně přispívá ke eh, celkovému rozvoji měst a rozvoji cestovního ruchu. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní zpravodajko. Lhuta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 1. března poledne. Oui, c'est bien. Je bien. Správně jsem to řekla. Tak to mám napsáno. 1. března. Není to vtípek. Zítra. Takže kolegové, tímto končí. Děkuji, pane Fandekamp. Je vous donne rendez-vous pour la... Uvidíme se na příštím zasedání 22. března. Děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste se zúčastnili. A příště vy mé přinesu já něco k zakousnutí.